ladies and gentlemen, if you want, we can start. Dámy a pánové, chcete-li, tak můžeme začít. Oh yes, ça is für Sie. ano, to je pro vás. vás tady všechny eh, vítám, odborníky, poslance národních parlamentů, Evropského parlamentu. My všichni víme, eh, že robotika eh, vyvolává spoustu etických a politických otázek v současnosti i do budoucna. Aplikace jako auta bez řidiče, drony mohou být velice užitečné, když nahradí eh, lidi v nebezpečném prostředí nebo v monotónních procesech. A před nějakým rokem a půl um, jsem byla pověřena navržením regulačního návrhu, vůbec prvního na celém světě, který se má týkat eh, pokročilé robotiky a umělé inteligence té naší zprávě jsme se pokusili řešit otázku, jaké další eh, přístupy eh, v oblasti politiky mohou dávat eh, smysl a v jakém čase. A na základě žádosti výboru pro právní záležitosti politické oddělení Evropského parlamentu uspořádalo tento seminář o robotice a umělé inteligenci s poslanci národních parlamentů, takže bych ráda tomuto poděku oddělení poděkovala. První část se bude týkat etických otázek, robotiky a, umělé inteligence na základě vystoupení expertů ve druhé části, nastíním a hlavní části mé zprávy vlastní iniciativy k občansprávním právním aspektům eh, eh, robotiky a umělé inteligence. A naváže na mě Natalie Nevžan z eh, Univerzity Artua ve Francii. Ta nám včas odevzdala svůj příspěvek v francouzštině, nicméně jsme měli technický problém s překladem jejího textu, takže ona bude přednášet francouzsky, ale jelikož máme skvělé tlumočníky, tak myslím, že s tím nebude problém. A ve třetí části eh, povedeme debatu s eh, členy, eh, s poslanci národních parlamentů o tom, co bychom my, zákonodáci, měli nebo možná neměli dělat. Bez dalšího prodlení teď požádám paní Francesku Rossi, aby si vzala eh, slovo Francesca Rossi, je eh, profesorkou počítačových věd v univerzitě v Padově a pracuje také pro výzkum IBM a v eh, lednu 2015 podepsala otevřený dopis k výzkumným prioritám pro bezpečnou a prospešnou umělou inteligenci. Paní Rossi. Skvělé, máte slovo. How switch it on? Okay. So thank you for the invitation to come to this workshop. I'm really happy. za pozvání. Na, jsem ráda, že se na takto vlivné úrovni bude mluvit o tomto tématu a Eh, ráda vám teď řeknu, jaký je názor nás na eh, otázku etiky umělé inteligence. Žijeme ve velice zvláštní době, kdy dochází k velkým změnám a svou budoucnost vlastně vytváříme způsobem, který byl ještě před několika lety nepředstavitelný. To je umožněno eh, díky různým technologiím, ale především díky umělé inteligenci. Umělá inteligence AI je obvykle označována jako způsobilost počítačového programu provádět úkoly, které jsou normálně spojovány s inteligencí lidské bytosti. To je samozřejmě eh, velice zásadní a i eh, představuje nejrůznější techniky, algoritmy, nástroje, kromě eh, softwarových nástrojů. Je potřeba mnoho schopností, aby bylo možné číst, učit se, hrát si, procházet se. To je to věci, které dělá normálně člověk. Původní myšlenka byla vlastně replikovat lidskou inteligenci, ale teď je důležité, aby tento systém byl vlastně schopen pracovat s lidmi místo, aby je nahrazoval. Proto třeba v IBM a i jinde se hovoří o takzvané augmented intelligence, tedy navýšené inteligenci, spíše než umělé, což je vlastně popis toho, že ty stroje by měly spíše na pomoci lidské inteligence doplnit ji, než ji nahradit. Úkolem pak není jen plnit inteligentní přístroje, ale plnit i úkoly související s interakcí mezi člověkem a strojem a také zlepšit třeba schopnosti člověka při rozhodování. Zároveň eh, se využívají vlastnosti lidí, jako jsou emoce, instinkt a uh, eh, usudek. Dále také používáme výraz cognitive computing, což je umělá inteligence, tedy učení strojů, různé rozhodovací technologie, jazyk, eh, řeč, dále technologie lid, rozhraní s lidmi, eh, fungování počítačů s vysokou výkonností a vytváření nových struktur a přístrojů. Vlastně všechno, eh, co by mělo na pomoci dostat umělou inteligenci do reálného světa. Často je vlastně AI předmětem filmů z sci-fi, ale už dnes je nacházíme v současném životě. To jsou třeba transakce s kreditními kartami, systémy GPS v autech, filtry spamů, stroje na rozpoznávání obličeje, vyhledávače, dále roboty, které fungují jako vlastně společnost lidem a podobně. To všechno jsou různé úkoly, které eh, AI může zajišťovat. V posledních letech eh, AI už eh, dělá něco víc, než jen řeší problémy. Snaží se také získat schopnost vnímání, tak, aby AI pochopila třeba, co je obsaženo v obrázku, jaké jsou emoce, co potřebuje robot, aby mohl pracovat v lidských podmínkách, nebo co potřebuje auto, aby mohlo jezdit samo to bylo možné díky různým datům, které navyšuje výpočetní schopnosti strojů a zlepšuje algoritmy. Jak jsme se e, dostali až sem? Výraz AI, umělá inteligence, byl poprvé použit v roce 56 na schůzce několika výzkumníků v USA. V té době tyto výzkumníci se snažili budovat stroje, které by řešily matematické problémy, nebo dokazovali teorémy. A během let eh, umělá inteligence už dokázala další věci. Například v roce 96 program Deep Blue zvítězil v šachách nad nejlepším tehdejším hráčem světa Kasparovem. Náš mozek není schopen zpracovávat nejrůznější kombinace eh, vlastně pohybů nebo tahů eh, našeho, eh, našeho protivníka. A ten přístroj vlastně pak může to lépe vyhodnotit a porazit i ty nejlepší hráče. V roce 2011 jiný program Watson vyhrál v soutěži eh, Riskuj v televizi proti dvěma nejlepším světovým hráčům. Ta hra vyžaduje eh, znalosti v nejrůznějších oblastech, získané díky čtení a také eh, vlastně posuzuje aktuální situaci ve hře, aby mohl usoudit, jak nejlépe postupovat takticky. A rok 2016 to byl další Eh, milník, kdy program AlphaGo porazil nejlepšího světového hráče Go. Go je hra podstatně těžší než šachy, protože tam je mnoho nejrůznějších tahů a vlastně eh, i to hrací pole je mnohem větší a bylo třeba použít novátorských technik, jako například eh, učení se toho stroje. Ale od přístroje, který umí hrát hry, potřebujeme ještě dělat mnoho, aby ten stroj vlastně fungoval v reálném světě, který je plný nejistot a neočekávaných situací. Tyto eh, techniky eh, vycházejí především z dat, především z tzv. label data, což jsou data, které člověk už nějak klasifikoval jako příklady. A na základě těchto příkladů eh, potom si stroj vytváří algoritmy, který vlastně může zobecňovat a předpokládat i situace, k nímž ještě nedošla. Naschromáždili jsme za roky mnoho údajů. Odhaduje se, že zhruba 2,5 milionu exabitů dat se každý den vytváří a že za poslední dva roky bylo vytvořeno 90 dat ve světě. Nebylo by ale možné vlastně zpracovávat tyto data, kdybychom neměli eh, vhodný hardware, protože ten, ta data exponenciálně rostou. E, to může být potom prospěšné například e, ta data ve zdravotnictví, ve vzdělávání, ve financích, v dopravě i v malobchodu. Je jasné, že e, AI může pomoci lidem v lepším rozhodování na, v osobním i profesním životě. Abychom ale dosáhli skutečně užitečné interakce mezi člověkem a strojem, musíme vytvořit systém důvěry lékař nikdy nepřejme eh, vlastně eh, léčebnou radu od stroje, kterému nevěří. A tyto systémy a i by měly eh, také umět zpracovávat paměť a uvědomovat si okolní kontext. Je třeba aby ta důvěra byla na vhodné úrovni. To znamená zase, abychom od toho stroje neočekávali příliš. Ten systém by měl být snadno vykladatelný, odpovědný, měl by být schopen poskytovat vysvětlení toho, co, toho, co dělá nebo co lidem navrhuje, aby dělali. Eh, je také třeba, aby také to uměl vysvětlovat tak, aby to chápal cílový uživatel. Může to být za zdravotnictví třeba lékař, pacient, ale i inženýr a podobně. Tento systém důvěry eh, potřebujeme jak u samostatných systémů AI, tak u v prostředí, kde dochází k eh, součinnosti člověka a stroje. Systémy AI by měly fungovat na základě hodnot, které jsou uspůsobené lidským také by měly odpovídat eh, etickým principům, sociálním normám, profesním kodexům a dalším pravidlům eh, v tom konkrétním scénáři eh, pro použití systémem AI. Data a algoritmy by měly být explicitní a zapracování takovýchto systémů samozřejmě není jednoduché přístup učení se strojem je na to příliš komplexní. Je třeba, aby stroje AI napomáhaly lidem a byly třeba ještě etičtější a racionálnější, mohly by je vlastně upozorňovat i na porušování nějakých etických kodexů. Člověk často se opírá o takový eh, selský rozum, když posuzuje některé zásady nebo etické principy a systémy AI tuto schopnost nemají a je ještě potřeba velký výzkum, než vlastně budeme schopni něco takového vštípit stroji. IBM rozvíjí eh, výpočetní technologie odpovědným způsobem již 110 let a velice se eh, zapojuje i do výzkumu v oblasti AI a kognitivní výpočetní techniky. Eh, působí v USA, ale také hodně v Evropě. Například ve Švýcarsku v, Ciruchu, v Curychu je výzkumná laboratoř, potom vlastně ústředí Watson Internet of Things v Mnichově a v Miláně působí eh, vlastně Watson zdravotnické centrum excelence. IBM také se hodně podílí na otázkách eh, souvisejících s etikou AI. Máme interní pracovní skupinu etiky, kde právě se zabýváme etikou uvnitř firmy. Eh, vlastně sepsali jsme i eh, bílé knihy ohledně důvěry v systémy AI a máme také vzdělávací moduly pro inženýry a studenty ve spolupráci s různými univerzitami. Máme výzkumný program, který se zabývá i systémy na podporu etických rozhodnutí a také také se podílíme na spolupráci napříč průmyslem v oblasti nejlepších postupů eh, u etiky umělé inteligence. Rok 2014, nebo v roce 2014 před dvěma lety jsem se podílela na otevřeném dopise, který podporoval vlastně e, robustní a prospěšnou umělou inteligenci ve spolupráci s AMT v USA. Jako jedna z prvních jsem tento dopis podepsala. Dopis se zaměřoval na konkrétní a solidní výzkumné úsilí v oblasti práva, etiky, slaďování hodnot bezpečnosti, kontroly a také se soustředil na nutnost vytvořit eh, více oborové prostředí pro diskusy a výzkum, aby mohli spolupracovat právníci, politici, filozofové a další. Od té doby se toho stalo hodně. Institut Future Alive založil 37 výzkumných eh, projektů v této oblasti. Etika AI eh, je mnohem více vidět v prostředí univerzitním i v prostředí podnikovém. Jedná se o tom i v mezinárodních organizacích, například AAAI, IEEE, e e, což je asociace, která združuje různé eh, inženýry z celého světa, dále EURAI, to je Evropské združení pro umělou inteligenci, Světové hospodářské forum, OSN a mnoho dalších. A v USA Bílý dům nedávno zorganizoval pět e, seminářů k tomuto tématu a vydal dva dokumenty o budoucnosti umělé inteligence a e, strategických kroků v této oblasti. Umělá inteligence je vidět v každodenním životě a má potenciál ještě zlepšit naší existenci a řešit různé složité problémy, například e, léčba chorob, záchrana životu pro dopravních nehodách, řešení klimatických problémů a podobně. Nicméně, abychom mohli skutečně těžit z umělé inteligence a vyhli, vyhli se nebezpečným pastem, je třeba, aby výzkumníci a vývojáři se zabývali nejenom na eh, umělé inteligen, inteligenci jako takovou, ale aby zajistili i lepší slučitelnost umělé inteligence s lidmi, aby vytvářely schopnosti, které jsou slučitelné s lidskými schopnostmi a také, aby vysvětlovali eh, vlastně lidem, co umělá inteligence může udělat a tím budovali ten systém důvěry. Je také třeba vlastně zabránit nežádoucím vývojům, ale chceme, aby umělá inteligence eh, šla kopředu. předu. Evropský parlament eh, a jeho výbory má určitě možnost dospět k rovnováze mezi výzkumem a zmírněním eh, eh, nežádoucích účinků. Děkuji. Madame I will Děkuji. Já nyní hned dám slovo panu Marimu Šanahanovi a potom budeme mít prostor klást otázky. Profesor Shanahan vyučuje na Imperial College v Londýně. Je také signatářem toho otevřeného dopisu z ledna 2015 a bude hovořit o společné regulaci proto, aby umělá inteligence byla přínesná. Děkuji mnohokrát za pozvání, abych tady hovořil eh, v Evropském parlamentu o tomto tématu. Já bych rád hovořil o tom, nakolik bychom měli regulovat eh, umělou inteligenci AI. A já Tedy budu hovořit eh, jednak o krátkodobém výhledu, tak o dlouhodobém výhledu. V krátkodobým výhledem mám na mysli 10 let a dlouhodobý výhled pro mě znamená 50 let. Takže řekněme, v tom výhledu do 10 let bych chtěl zmínit Někteří lidé si myslí, že výzkum v této oblasti by měl být regulován. Už jsme všichni zaznamenali, že eh, média přináší někdy alarmující zprávy o AI, umělé inteligenci a vlastně o tom, co nás v budoucnosti čeká, úplná dystopie. Eh, někdo tedy říká, že bychom prostě měli tyhle ty věci regulovat. A já říkám, hned z kraje, že si nemyslím, že je dobré eh, regulovat základní výzkum v této oblasti. Protože za prvé, výzkum eh, umělé inteligence vůbec nepředstavuje žádnou hrozbu sám o sobě. Takže základní výzkum vůbec není eh, hrozbou ani krátkodobě, ani dlouhodobě. Potom je samozřejmě důležité, co uděláme s tím výzkumem ve chvíli, kdy máme jeho výsledky. Eh, paní profesorka Rossi už hovořila o řadě výhod a příslibů. My samozřejmě nechceme přijít o ty možné výhody tím, že bychom zastavili základní výzkum v této oblasti. Navíc, ve chvíli, kdy se snažíme regulovat eh, výzkum umělé inteligence jako celek, ono to je téměř nemožné prosadit, eh, protože to je jako regulovat matematiku nebo vůbec přemýšlení. Eh, takže snaha ehm, regulovat tento výzkum není ani proveditelná, ani možná. Myslím si, že ale mus, se musíme velmi důkladně zamyslet nad tím, jak budeme regulovat um, uplatnění tohoto výzkumu v konkrétních um, uh, uplatněních v konkrétních tedy um, průmyslových odvětvích. Tady máme dobré příklady, jsou to třeba uh, auta, která se sama řídí, uh, autonomní zbraně, také um, já osobně tedy nevím, jaké tady to, by to mělo výhody, ale uh, Určitě se tady umělá inteligence využívá u těch zbraní, potom například nástroje lékařské diagnózy a další všechny, všechna tato uplatnění, všechny tyto, eh, tato průmyslová odvětví mm, mají své vlastní otázky a problémy a s nimi se samozřejmě pojí taky jejich vlastní konkrétní regulace. Takže teď jde o, ta, o to, nakolik rozšířit eh, danou regulaci, kterou už máme, dané zákony, které máme, na to, aby eh, tedy pokryly i umělou inteligenci. Vezměme si příklad těch aut, která se řídí sama. Toto je tedy technologie, kterou už máme v dnešní generaci eh, aut a eh, opravdu můžeme očekávat větší autonomii u automobilů. tady se vlastně hovoří o eh, takzvaném fil- filozofickém problému, kdy vlastně máme jakési dilema, kdy je tedy, eh, řekněme, nějaká nouzová situace a auto se musí rozhodnout, jestli eh, uhne a narazí do zdi, a tím třeba zraní cestujícího, protože prostě před tím autem stojí dítě, a musí se tedy rozhodnout, zda zraní cestujícího nárazem do zdi a nebo zda srazí to dítě. Tohle to je tedy filozofický problém, který nás ale možná odvádí od eh, důležitějších bezpečnostních otázek, které se pojí s počtem Eh, počtem nehod, které dnes máme na, na cestách, s tím, eh, zda by bylo možné je nějak eh, jim zabránit. Velmi často jsou totiž způsobeny lidskými chybami, lidskými pochybeními, který, kterých by se právě robot nedopustil. Tohle to jsou ale tedy věci, které opravdu musíme promyslet ve chvíli, kdy budeme předkládat tedy konkrétní návrhy pro konkrétní technologie a konkrétní průmyslové odvětví. Pak je zde jedna věc, která je opravdu důležitá a ta se zase objevuje v celé řadě sektorů, už to tady zmínila i paní profesorka Rossi, to je vlastně otázka transparentnosti, protože jak ona už eh, upozornila, je důležité, abychom byli schopni vytvářet systémy, které jsou zodpovědné za rozhodnutí. Některé systémy eh, umělé inteligence jsou obrovsky silné, ale v podstatě jsou to takové černé skříňky, takže vlastní, eh, takže vlastní eh, ty sítě, které máme, vlastně jsou um, umožněny technologickým vývojem, kterého jsme dosáhli vlastně i na, na základě zkoumání lidského mozku, ale velmi často jsou poměrně neprůhledné, netransparentní, protože eh, Tady vlastně dochází k celé sérii výpočtů na počítači a je velmi těžké je tedy prohlédnout. říkají se jim, eh, vlastně říká se jim tedy těmto sítím neuronové sítě a teď eh, ten systém eh, vychází prostě z velkého počtu případů, Eh, já nevím, máte příklad třeba někoho, kdo se zažádá o hypotéku a ten systém řekne, eh, tenhle ten člověk by hypotéku neměl dostat, ale samozřejmě otázka je, proč, jaké je zdůvodnění. A eh, to tedy potenciálně může způsobovat nějaký problém. A v podstatě tady je trošku kontrast mezi efektivitou a transparentností, protože prostě některé ty velmi eh, dobré aplikace jsou eh, opravdu neprůhledné. No tohle to je eh, prostě v pořádku pro některé oblasti, jako třeba pokud nějaký eh, robot v zábavním průmyslu udělá nějakou připomínku, která je vtipná, lidé se smějí, tak dobrá, nemusíme třeba úplně mm, eh, přijít na to, jak, eh, k tomu ten se, jak se k tomu ten robot dopracoval. Ale pokud jde třeba o finanční, vojenská nebo lékařská rozhodnutí, pak je potřeba mít jakýsi řetězec odůvodnění, který pochopí lidé. Takže já zde v podstatě navrhuji eh, zásadu a politiku, kterou bychom mohli přijmout v této oblasti. Takže ta zásada je, mělo by vždy být možné poskytnout odůvodnění eh, pro jakékoliv rozhodnutí, které učiníme s pomocí umělé inteligence, které může mít zásadní dopad na životy lidí. samozřejmě tato zásada je otevřená interpretaci, ale byl by to jakýsi výchozí bod. A e, tím se dostáváme k možnému návrhu politiky. Vždy musí být možné snížit e, tedy e, redukovat ty výpočty systému umělé inteligence tak, aby to bylo srozumitelné i pro běžného uživatele. A teď se dostáváme k tomu dlouhodobému výhledu, to znamená tedy v výhledu těch 50 let. Tím se dostáváme už do takové vize sci-fi, které, to jsou právě ty věci, o kterých se často píše v médiích a co také zajímá čtenáře. Takže tady v podstatě jde o umělou inteligenci, která eh, je na stejné úrovni jako inteligence lidská. A teď vlastně pro, mm, máme třeba mm, určité úkoly, jako třeba právě řízení automobilu nebo mm, toho, aby udělali nějakou lékařskou diagnózu. To jsou tedy specifické schopnosti, které vidíme u těch strojů dnes. Ale já tady vlastně hovořím o všeobecné inteligenci, která by se vyrovnala lidskému mozku. To je právě něco, co už vidíme v těch sci-fi filmech. To je něco, co je nám ještě vzdáleno v tuto chvíli. Vůbec nevíme, kdy by k tomu mohlo dojít, ale zdá se, že je stále pravděpodobnější, že v tom 50-letém výhledu k tomu dojde. Dnes ale nikdo neví, jak by to přesně vypadalo, protože v tuto chvíli zatím ještě máme um, určité bariéry k tomu, abychom to dosáhli. Ale potřebovali bychom tedy mít eh, nějaké takové varování třeba um, ehm, v pět let dopředu, v tom smyslu, že do pěti let bude vyvinuta, vyvinut tento typ inteligence, tak abychom dopředu věděli, že něco takového už je na spadnutí. Eh, protože zatím nevíme, jaké by to bylo, jak bychom toho dosáhli, Určitě by stálo za to mít dlouhodobý výzkum o bezpečnosti eh, v této oblasti, i když zatím je to spekulativní. Řekněme, že tedy je to možné, že k tomu dojde, že tedy takováto inteligence strojů na lidské úrovni eh, je prostě dosažitelná. Samozřejmě možná to je za řadu desetiletí, kdy k tomu dojde, možná k tomu nedojde ani nikdy. Ale jsou věci, které bychom v případě takovéto eventuality chtěli zvážit. Například omezení autonomie těchto strojů, licencování vývoje, licencování práva, eh, provozovat eh, takovýto stroj nebo jeho kopii a možná zákaz vytvoření eh, stroje, které by měl, který by měl vědomí Tohle to jsou věci, které by samozřejmě vyžadovaly eh, už eh, hlubokou veřejnou diskusi. Eh, na, zá, na závěr jenom říkám, že tyhle ty dva poslední slajdy se věnují něčemu, co je vzdáleno dlouhá desetiletí. Takže opravdu odlišujeme od toho, o čem jsem hovořil na začátku, co už nás opravdu čeká v blízké budoucnosti a to a mezi tím, co nás čeká opravdu za dlouho. Děkuji. I, excuse me, I had... Já se omlouvám. Musela uh, jsem si vypnout telefon. Uh, zapomněla jsem na to už předtím, takže omlouvám se. Eh, a děkuji vám mnohokrát za vaše příspěvky. Oba příspěvky byly velmi zajímavé, ale já bych se ráda zeptala a přítomných, kdo má nějaké připomínky, dotazy. Možná, že nejdříve dám eh, slovo eh, paní Eme Fansberger. Eh, chtěla jsem ji chtěla služně představit, no ona není panelistka, ale je profesorkou etiky, nebo docentkou etiky a techniky v univerzitě v Twente, Nizozemsku a je spoluzakladatelkou a předsedkyní nadace pro odpovědnou robotiku. Možná vy byste mm, stručně mohla eh, zareagovat na to a potom eh, dám slovo poslancům. Děkuji, paní předsedkyně, za tuto příležitost a děkuji za ty příspěvky. Já bych měla otázku eh, k první řečnici a potom ještě něco k tomu druhému řečníkovi. K paní Rosy bych se chtěla zeptat následující. Vy jste kladla důraz na důvěru v systému. Ale to je jeden způsob, jak se na to eh, dívat, protože chceme, aby to bylo odpovědné, spolehlivé, pochopit, proč to rozhoduje, tak jak to rozhoduje, ale v budoucnosti nepůjde o to, jestli půjdeme, eh, jestli budeme důvěřovat systému nebo eh, tvůrci toho systému, člověku nebo firmě, která by vyvinula ten daný produkt a také eh, tomu, kdo eh, vytváří ta data, eh, která ten nebo zpracovává, kdo je sbírá a k čemu se ta data používají. Čili tady nejde jenom o transparentnost, ale o to, aby lidé, kteří stojí za tím systémem, byli odpovědní. A pak jsem měla ještě druhou věc, a nevím, jestli... Ano, tak ta se týká druhého řečníka. Vy jste říkal, že se nemá regulovat výzkum eh, umělé inteligence, protože tady není okamžitá hrozba, eh, jsou tady slibné přínosy. No tak ta otázka, že to nemá žádnou, nepřináší žádnou hrozbu. Já myslím, že tady je třeba oddělit výzkum od použití, od aplikace. A viděli jsem během těch prezentací, jak je těžké tohle oddělit. Takže já bych spochybnil, jestli eh, můžeme říct opravdu, že to ne, eh, představuje žádnou hrozbu. Potom eh, to, že to představuje velké přínosy. Je spousta věcí, kde můžeme říkat, že, jsou, že na to hodně přinášejí, ale my bychom být stejně mm, obezřetní. Historie nám ukázala, jak je třeba být svědomí svých prostředků, které používáme. A potom je tady ještě jedna věc, která se týká etiky. A sice, když jste říkal, že ta debata o bezpečnosti eh, se vůbec netýká a eh, eh, toho reálného provozu u těch aut. Ale ta konverzace je velice relevantní, protože v současné době jsme v bodě obratu. Budeme delegovat určitou odpovědnost strojům. Vezmeme je z rukou lidem a dáme je strojům. Takže tady máme určitý paradigmatický posun a je třeba si o něm popovídat. Takže poté eh, po těch autech eh, tady budou eh, rozhodující lékařská zařízení, která budou rozhodovat místo nás, takže lékařské zdravotnické prostředky, takže tady opravdu stojí za to debatovat. Děkuji. Paní Rosy, chcete zareagovat? Ano, ta první otázka se týkala eh, důvěry v eh, buď eh, systém umělé inteligence nebo jeho tvůrce. A já si myslím, že se to navzájem nevylučuje. Nakonec se to týká důvěry v systém umělé inteligence, protože tvůrce ji rozhoduje o prvotním datovém souboru pro školení systému. A musíme si eh, být eh, vědomi eh, té datové neutrality a algoritmické neutrality. A my si musíme klást otázku, která neutralita nebo neneutralita je zakodována do systému. Ale jakmile je ten systém definován, ten systém se bude v čase vyvíjet. A my budeme zjišťovat eh, nová data každý den. A budeme muset důvěřovat eh, tomu systému během každodenního používání. Nakonec vždycky bude třeba eh, důvěřovat tomu systému v jeho původním nastavení a v jeho dalších konfiguracích. Takže to bude samozřejmě dynamický systém, který bude třeba budovat. A jakmile ten tvůrce bude eh, tedy eh, nejde o to, jak o ten moment, kdy ho ten eh, tvůrce nasadí, ale o tu dynamiku vytváření důvěry v čase. To je jako s lidmi. Důvěru se vytváříte po určité době interakce, když vidíte, že ten člověk je spolehlivý a je schopen reagovat, je schopen vysvětlit, co proč dělá. Takže nevidím, že by se tady jedno vylučovalo s druhým. Profesor Shannon. Nemám eh, nic k tomu, co jste vlastně eh, říkala. Ono je velice eh, těžké přijít k odpovědím na tyhle otázky za 15 minut, takže děkuji, že jste rozvedli některé mé boty, body. Potom ale eh, k eh, těm autoautům a nákupním vozíkům. Eh, já si myslím, že tohle je konkrétní problém, který nám se opravdu rozptiluje. Já neříkám, že tento typ problémů by se neměl probírat. Byla to jenom taková vsuvka, ale spíš je to ten tradiční problém, ten nákupní vozík. Tenhle konkrétní problém v tomto konkrétním kontextu je trošku vím, že takováhle situace bude tak vzácná. A valná většina případů, když se něco takového bude blížit k situaci, tak prostě tam auta, auta budou schopna zastavit mnohem rychleji než jakýkoliv e, člověk, ať už v e, roli tedy e, pasažera nebo pro toho možnou oběť. Takže já zcela souhlasím tyhle eh, otázky se, eh, si zasluhují velkou debatu, ale tahle věc je někdy často, nebo často docela dost přehání. Dobrá. Pan Anderson se chtěl něco zeptat. Děkuji. Já mám otázku na profesora Šanajna. I když souhlasím eh, že umělá inteligence na úrovni eh, člověka nebo nad ní eh, nás pravděpodobně čeká za mnoho desetiletí, tak eh, když si uvědomíme, že lidé se pokoušejí, nebo lidé se pokoušeli prognozovat, kdy dojde k dalšímu pokroku, tak ten pokrok se objevil o tolik rychleji, než lidé mysleli, že k tomu dojde tak jak eh, jisté může být, že eh, umělá inteligence, pokud se k ní vůbec eh, dojde, k ní dojde za 30 nebo 50 let? To je první otázka. A druhá otázka. Líbil se mi ten mm, navrhovaný princip vámi, a sice, že bychom vždycky měli být schopni vysvětlit rozhodnutí, ale většinou, většina rozhodnutí, která lidé přijímají, pravděpodobně je víceméně iracionálních. Takže nestanovujeme si tady příliš eh, vysoký standard. já zareaguji nejdřív na tu poslední otázku. Myslím, že bychom eh, neměli eh, Eh, očekávat eh, příliš eh, o moc větší inteligenci od, než od lidí. Ale pokud člověk rozhoduje o, o hypotéce nebo ně, o nějakém vojenském zásahu, tak obyčejně očekáváme nějakou odpovědnost. Očekáváme odpovědnost rozhodovatele za vysvětlení rozhodnutí. Nechceme, aby řekli, no, já to prostě vím nejlíp. Jsem odborník a prostě Mimochodem, to, je, to, to my tady děláme právě. Já si myslím, že odpovědnost je důležitá a neměli bychom očekávat to méně od počítačů. Takže pokud jde o tu první otázku, tak samozřejmě takové to, eh, takováto témata eh, se velmi těžko vysvětlují podrobně, takže když se mi lidé ptají, když si myslím, že umělá inteligence dosáhne lidské úrovně, já Eh, přijdu s dlouhatánskou odpovědí plnou eh, různých podmínek a ale a říkám, že si nemůžeme být jistí, že eh, nevznikle už za deset let. Možná, možná je to možné. Ani si nemůžeme být jistí, jestli vznikne vůbec za sto let. Takže ta nejistota je tady len koncem. A já si myslím, že bychom měli investovat do výzkumu umělé inteligence, ale těžko se to dělá, když nevíme, co, jak tahle technologie bude nakonec vypadat. Nicméně, eh, pokud tady budeme mít určitou eh, představu, tak se pět let předtím můžeme eh, zaměřovat na ty bezpečnostní aspekty relevantní. Děkuji, profesore Šanane, pan Bony Žádalo slovo. Děkuji. Nejdříve bych rád poděkoval naší předsedkyni za to, že uspořádala tento eh, workshop, protože jsme ve stejné pracovní eh, skupině Evropského parlamentu pro robotiku a myslím, že je velice důležité, abychom eh, si rozšiřovali obzory a probírali všechny aspekty. Chtěl jsem poděkovat profesoru Šánovi a profesoru Rosimu, protože myslím, že bylo velice inspirativní tato ono je velmi podstatné, že potřebujeme rámec pro eh, rozvoj robotů a umělé inteligence. Nicméně tento eh, rámec by měl být eh, bezpečný vnitřně i navenek. A jaký regulační, regulační rámec je ale třeba, abychom Ehm, nebrzdili rozvoj nových technologií, ale zároveň, aby lidé byli mnohem bezpečnější. A souhlasím, že eh, v té vaší prezentaci byla dvě důležitá slova, důvěra a transparentnost. A já zcela souhlasím, že musíme používat eh, stávající regulace. Dokáže si představit eh, umělou inteligenci, která pochopí pravidla, která se, která se týkají ochrany soukromí a svobody, což jsou podstatná práva pro uh, lidi. A na základě toho uh, se budou definovat vztahy mezi uh, lidmi a umělou inteligencí. Čili jak použít stávající legislativu na uh, tato technologická uh, řešení. Potom moje druhá otázka. Ta uh, rovnováha mezi transparentností a efektivitou. Vy jste hovořil o některých činnostech, kde je třeba pochopit uh, určité zásady a potom z toho odvodit politiku. A ta by měla uh, omezit aktivity v oblasti uh, umělé inteligence. V některých oblastech tedy. Ale kdo by eh, odpovídal za vytvoření těchto pravidel? To si samozřejmě eh, vyžaduje naši debatu. A nakonec, myslím, že je velmi důležité pochopit eh, všechny možnosti, které se týkají regulačního rámce. Máme tady možnosti vytvářet silnou regulaci, ale zase na druhou stranu můžeme vytvářet soubory neformálních pravidel, jako etické kodexy, kde máme pravidla, ale toto pravidla můžeme měnit eh, vzhledem k tomu, co spozorujeme za reálný vývoj. Čili to si myslíte, jak my, zákonodárci, musíme tady pracovat na tomto regulačním eh, rámci a tak dále, abychom eh, toto řešení neudusili v zárodku. a zároveň jak vytvářet eh, lepší prostor pro spolupráci mezi roboty a lidmi. Nevím, eh, kdo tu otázku odpoví, ale to si můžete zvolit. Mně se opravdu líbilo, líbilo, líbilo to eh, shrnutí toho, co jsme říkali. Myslím si, že důvěra a transparentnost jsou dvě velice důležité otázky. A je třeba studovat toto a zamýšlet se nad tím, jak to zkonkretizovat. Já souhlasím, že to je výzva e, řady výzkumníků e, umělé inteligence. Sice jak e, začlenit stávající právní normy do vývoje umělé inteligence. Není to jednoduché. Nicméně dělá se to pro konkrétní scénáře. A myslím si, že to je správný způsob, jak tedy eh, začlenit naše hodnoty. Když začneme s konkrétními úkoly a s konkrétními scénáři. Eh, řada asociací se zamýšlí nad eh, etickými eh, kodexy pro své členy, například i Tripoli, nebo taky Tripoli AI, čili asociace pro umělou inteligenci. Bylo by velice důležité spolupracovat mezi těmito asociacemi a a regulačními eh, subjekty Evropského parlamentu by lépe pochopili, jak to udělat. A poli, například se eh, snaží definovat nebo pochopit, eh, jaké problémy eh, souvisejí s vývojem eh, systému AI a navrhnout některá doporučení k jejich řešení. Řada věcí je hodně ještě na počátku a ty vztahy nejsou jasné, ta řešení jsou jasná. A my opravdu potřebujeme pomoc každého výzkumníku, tvůrců politiky, lidí z řady disciplín. Takže já si opravdu myslím, že je tady prostor eh, pro to, aby eh, komise tedy pracovala. Já nevím, co bych k tomu ještě mnoho dodal. Asi bych řekl, že jsou některé otázky, které si vyžadují globální debatu, eh, globální spolupráce. A, jedním z této oblasti, jednou z těchto oblastí jsou smetonosné automatické zbraně. Ale pokud se bude vynořovat za několik desetiletí umělá inteligence na úrovni člověka, tak tady bude opět prostor pro debatu o možných důsledcích. Dobrá, dále se hlasila paní Kinast. Děkuji. Dříve mnohokrát děkuji e, za příspěvky, které vyjasňují situaci a otevírají oči. Já bych eh, se na to podíval eh, z hlediska obou věkových skupin. Profesor Šenén eh, hovořil o dnešku a v nejbližších deseti letech a potom, co se bude dít za 50 let. tak k tomu, co je tady dnes, bych se zeptala a paní Rosy, co myslíte přesně důvěrou? Mě to dráždí, protože říkáte, že mezi lidmi je třeba neustále vytvářet důvěru, ale to ve mně vytváří nedůvěru. Když to řeknu jednoduše, tak dnes eh, do značné míry eh, tady eh, máme co dočinění s roboty a umělou inteligencí, které my programujeme. My jim říkáme, co mají dělat. Já bych třeba vůbec nepovažoval za obtížné, aby auto, auto, ve kterém já sedím a píšu si, tedy čtu si knihu, a čtu si e, auto, tak e, aby ke mně přistupovalo jako k řidičce. Proč? Protože já bych se do něj vůbec e, neposadila. To znamená, že když někdo stojí na ulici, ať už starý nebo mladý, tak já bych se vždycky chovala tak, abych uh, přežila. To my prostě člověku uh, tohle uh, eticky přiznáme. Eh, ne, eticky to může být někdy pěkné, ale neočekáme od člověka, že se bude chovat tak, aby eh, kvůli přežití ostatního, aby, pře, aby nepřežil sám. Takže člověk, eh, který je v autě, je na prvním místě. Když tady máme na, na, tady nasadit lidské hodnoty jako kritérium, ale potom řekneme, že když v tom autě nesedí nikdo, tak se to auto nesmí chránit. To bych řekla, to auto se prostě eh, ne, nesmí svoji elektroniku, eh, kovy a, a, a plasty vůbec chránit, když před ním stojí nějaký člověk. To bych tomu řekla, protože si myslím, jak jsou tady ty systémy Watson, které mají data o rakovině, a oni prostě hledají, když já měla rakovinu, a oni hledají to nejlepší řešení a navrhují eh, léčbu, který, kterou ještě může přehodnit lékař, já si taky myslím, že to není problém. Čili eh, tady jsme v oblasti, kterou eh, opatřujeme softwarem, ale sama bych řekla, že musíme nasadit určitá kritéria. Takže to auto musí chránit tedy své pasažery, ale nesmí eh, klást samo nad člověka sebe. Čili eh, potom jsou tady, eh, potom musíme znát ty algoritmy. Ty už neznáme dnes. Dnes v Německu a, a, a vůbec nevíme, na základě čeho se rozhoduje o kreditech ve škole, kolikrát podle algoritmů, a které se neznají. Čili hm, Čili tohle jsem eh, tak eh, zaměřoval na paní eh, Rosy. Pan Shanahan, ta verze science fiction za 50 let. Já si kladu otázku. My jste hovořili o několika kritériích. Jestli takový robot, bude, který bude mít člověk, lidskou inteligenci, jestli tady bude třeba nějaká povolení, kde bude mít co zakázáno. Já bych vůbec a nespolehala na to, že se dá 50 let předem něco takového říct. A za pět let to asi nemůžeme upravit. Dnes musíme vytvořit určitý eh, rámec toho, co chceme a musíme vytvořit eh, rámec toho, co nechceme vůbec, například eh, autonomní jednající zbraňové systémy. A myslím si, že to je mezinárodní úkol, kdyby Evropská unie měla být aktivní Eh, abychom eh, řekli eh, předem už, že je třeba zákaz. A pro ty další oblasti. No, tam je třeba také dvě, tři úpravy. Například k těm autoautům. Samotné státy si musí dajít pravidla, co u nás připustíme. Například roboty, kteří dělají samo něco, potřebují pořád u nás povolení protože člověk vůbec neví, co si můžeme eh, eh, představit, eh, co, co se vynalezne. Potřebujeme tedy určitý zákaz, určité omezení a vždycky něco takového necháme schválit. A to mi ještě přináší další otázku. Jestli jako nutnou podmínku pro tuto oblast za nějakých 50 let, to znamená samostatná lidská inteligence, jestli nemusíme stanovovat etická pravidla, typu, že to musí být člověkem vypnutelné. A to, nemůže, to vypnutí nemůže být jenom v rukou toho podniku. Když ten podnik bude v nějaké zemi, se kterou se vede spor, tak jestli si to můžeme nechat vypnout u nás. Děkuji, paní kynast, Paní eh, Rosy. A potom profesor Šán. So the first question... Tak ta první otázka se týkala důvěry, co to vlastně znamená důvěřovat stroji eh, spíše než člověku. Já tady nevidím velkou, eh, velký rozdíl mezi robotem a nerobotem, protože robot vlastně nefunguje bez nějakého softwaru. Vždycky se jedná o nějaký inteligentní stroj nebo inteligentní software. Robot eh, má kromě softwaru i další vybavení, kterému umožní je vlastně mít eh, nějaký dopad na okolní prostředí i díky fyzickým součástem. Ale samozřejmě jakýkoliv software může mít velký vliv na své okolí různými způsoby. Ale eh, co to znamená důvěřovat stroji? Už jsme o tom mluvili trochu dříve. To znamená, že člověk, který pracuje s tím strojem, dostane nějaký návrh od stroje, abych se vrátila ke zdravotnictví. Řekněme, že máme lékaře, který se snaží najít nejlepší způsob léčby pro pacienta a ve svém rozhodování eh, využívá podporu digitálního pomocníka, který mu může pomoci pochopit, jaká je ta nejlepší eh, léčba a proč potřebuje podporu tohoto inteligentního asistenta, protože třeba žádný lékař není schopen přečíst si všechny výsledky v, eh, v, z lékařské vědy, které by mohly být třeba pro tohoto daného pacienta relevantní. A potřebuje tedy ještě někoho dalšího, který vlastně místo něj ty materiály bude číst, který je bude zpracovávat, bude posuzovat možné důsledky a potom navrhne možné rozhodnutí. A v tomto scénáři je vlastně člověk tím, kdo v konečném okamžiku rozhodne. Nerozhodne stroj, rozhodne lékař, ale samozřejmě ten lékař tedy nemůže si přečíst všechno to, co stihne stroj, ale může se toho stroje dotázat, může s ním fungovat ve vzájemné interakci a právě takto by se ta důvěra měla budovat e, pomocí interakcí, kdy člověk klade dotazy tomu stroji, dostane nějaké vysvětlení, proč mu navrhuje takovou a takovou léčbu, proč ne nějakou jinou, kterou třeba zvažoval ten lékař. A během času pak uvidí, že ty výsledky těch jeho, těch rad tohoto stroje byly užitečné, no a tak se buduje ta důvěra. To znamená, ta myšlenka, to je ta myšlenka eh, té důvěry ve stroj. Ale důležité je, aby vždy vlastně tam existovala ta interakce stroje a člověka, aby člověk byl ten, kdo nakonec rozhodne. Eh, jde o to, aby se vlastně, aby ten stroj napomáhal člověkovi eh, dělat lepší rozhodnutí, ale nemá, nemá ho na, nahrazovat nebo zastupovat. Samozřejmě chápu, že třeba u těch eh, aut bez řidiče nebo obecně u těch autonomních inteligentních systémů eh, vlastně přenášíme to rozhodnutí nebo některá rozhodnutí na systém a pak musíme být velice opatrní eh, ohledně třeba rozhodnutí, která souvisejí s etickými dilematy nebo s etickými rozhodnutími. Samozřejmě ta auta bez řidiče ehm, budou eh, třeba lépe vybaveny, pokud jde o zastavení před překážkou, budou schopny lép, rychleji zabrzdit, než bychom toho byli schopni my, čím se zachrání hodně životů. Ale pokud eh, dojdeme k nějakému etickému dilematu, musíme si uvědomit, co to znamená přenést etické rozhodnutí na takovýto stroj nebo na jakýkoliv jiný stroj. Technologie by tedy ehm, měla znamenat, že budeme schopni lépe chápat možnosti toho stroje a všichni by si měli uvědomovat, eh, která eh, etická rozhodnutí a zda vůbec mají být přenášena na stroj. Profesor Rošenehen, zase asi nemám moc co dodat. Možná bych jenom řekl, že velice souhlasím s názorem, že by měl být zákaz nějakých smrtících eh, samostatných autonomních zbraní, i když je to otázka na dlouhou diskusi, ale můj osobní názor je, že něco takového by mělo být eh, zakázáno. Ale chtěl bych říct, že to je poměrně bezprostřední záležitost a ty dlouhodobé otázky, eh, ty jsou dosti odlišné právě kvůli té nejistotě kvůli tomu, že nevíme, jak vlastně bude situace vypadat za 50 let. Roberta Bertolini. Možná bych vás měla uvést, ale možná se uvedete i sám. Já jsem Roberto Bertolini ze Santany v Pize a já mám otázku na profesorku Rossi. Vy jste říkala, že umělá inteligence by měla být odpovědná. Já jsem právník a celkem mě zaujalo toto prohlášení, protože to, že by měla být umělá inteligence odpovědná, to eh, by mě zajímalo, co přesně máte na mysli. Znamená to, že by umělá inteligence měla odpovídat sama za sebe? A pokud ano, pokud si toto myslíte, tak můžete mi říci, za jakých podmínek by tedy e, umělá inteligence mohla být odpovědná, protože já nevidím žádné technologické nebo ontologické podklady pro to, aby umělá inteligence byla odpovědná sama za sebe. Ale v tom vašem posledním komentáři jste říkala, že vlastně v konečné fázi by měl rozhodovat člověk a to eh, jste vlastně zmiňovala už i ve své prezentaci, že výrobce odpovídá jen do té míry, kdy ten výrobek je vlastně uveden na trh a pak ale nemůže mít už kontrolu nad tím, co ten systém umělé inteligence dělá pokud by to ale nad tím neměl mít kontrolu výrobce nebo ten vývojář, tak kdo pak? Můžete to nějak eh, objasnit nebo rozvést? Já si myslím, že ten, kdo vlastně původně navrhl ten eh, stroj, by měl odpovídat i za to, co ten stroj dělá poté, co se eh, uvolní na trh nebo co se začne používat, protože nakonec pouze on vlastně může mít kontrol nad tím, co ten stroj je a čím může být, protože právě ten výrobce dá tomu stroji možnosti, aby se nějak eh, upravil v čase. A pak ten příklad lékaře, to mě také trochu znepokojilo, znepokojilo protože většina eh, lidí asi ví, že už tak eh, lékaři řeší různé problémy v souvislosti s defensivní medicínou a Eh, říkáte, že nakonec rozhoduje člověk, že to je jeho odpovědnost, pak by tady ale mohla být eh, i situace, kdy postavení lékaře je velice problematické, kdy vlastně vám někdo řekne, tak já vám dám tu kovou radu, ale vy neste odpovědnost za to, jestli tu radu přejmete nebo ne. A jako právník tady vidím takovou dvojí situaci, kdy na jedné straně ten lékař odpovídá i za to, že třeba neposlechne tu radu systému umělé inteligence, ale zároveň může odpovídat i za to, že ten systém umělé inteligence poslechl. Takže nakonec je to lidské rozhodnutí. Já souhlasím s tím, že ten systém umělé inteligence nemůže rozhodovat sám o sobě, ale měl by být nějaký způsob, jak výrobce či tvůrce eh, umělá inteligence vlastně zbavit odpovědnosti na úkor těch, kteří potom ten systém používají. Děkuji, paní Rosy. Tak když jsem říkala, že ten systém má být odpovědný, tak jsem měla na mysli zhruba to, co říkal kolega, možná ne z právního hlediska, ale Měla jsem na mysli, že ten inteligentní systém eh, že bychom měli být schopni vlastně dotázat se toho systému, požádat ho, aby nám něco vysvětlil, tak abychom si uvědomili i jeho omezení, jeho třeba nevýhody. A abych se vrátila zase k té důvěře. Musíme budovat tedy vhodný stupeň důvěry. Nechceme systému důvěřovat příliš, protože potom bychom se mohli dostat k podivným výsledkům, ale nechceme mu ani důvěřovat málo, protože chceme plně využít potenciál, jaký nám ten systém může poskytnout. Ve své předchozí odpovědi jsem nechtěla říci, že ten výrobce odpovídá jenom za to, že ten systém na začátku dodá, a pak už ten systém prostě nepodléhá žádné kontrole. Ne, ten systém se bude uspůsobovat, bude zlepšovat své schopnosti na základě scénářů a úkolů, které má plnit. A ten výrobce odpovídá za vytvoření systému, který je schopen vytvářet ten dostatečný stupeň důvěry. To znamená, že výrobce zodpovídá za to, že ten systém bude vysvětlovat, co dělá nebo eh, co nedělá, bude tedy transparentní, bude schopné, bude možné vlastně vykládat to, co má na mysli, bude to přístupné pro uživatele, ať už je to inženýr, nebo lékař, nebo pacient, eh, aby prostě každý uživatel chápal rozhodnutí toho systému. ten výrobce eh, vlastně vždy nese odpovědnost, ale v tomto případě je ta situace složitější kvůli tomu, že ten systém se může v čase vyvíjet. A je tedy třeba pochopit, proč třeba eh, je uspůsobit stávající právní předpisy tak, aby vyhovovaly i tomuto scénáři, kdy člověk by měl mít to konečné slovo, ale zároveň by neměl nést dodatečné eh, břímě za to, že zodpovídá ještě za něco dalšího. Systém by měl být využíván člověkem jako podpora, ne jako nějaký doplňující uh, uh, problém při rozhodování. Paní Rosy, já se obávám, že paní Kynas s vámi úplně nesouhlasí, takže já jí dám prostor, aby zareagovala. Ono tady v podstatě nejde ani o souhlas, tady jde spíš o takovou diferenciaci, protože pro mě ta otázka odpovědnosti je opravdu zajímavá. Tady samozřejmě, když se díváme na globální eh, eh, procesy produkce, Eh, na konci prostě každý řekne, za to vlastně já nic nemůžu. A teď my vlastně tady řešíme klimatické otázky, ře, eh, regulaci klimatu, eh, lidských práv, ale když potom třeba někdo si koupí šaty na svatbu, na, které šily děti, tak zdá se, kdyby za, na to prostě nikdo, za to nikdo nemohl. Takže já si prostě dávám na tohleto pozor. Všichni, všichni takhle zní, jako že si dávají pozor, ale Není to tak jednoduché. Já, já s vámi souhlasím, že pokud třeba máme jednoho eh, výrobce a pak prostě jasně definujeme, z čeho to vychází, řekněme prostě, že si mm, e, tenhle výrobce vysaje prostě třeba, já nevím, 20 výsledků nějakých 20 výzkumů ze všech prostě e, lékařských žurnálů a podobně, ale co když už jsme ve vyšším stádiu té umělé inteligence, tam přece může dojít k věcem, tam může dojít k vlivům na tyhle ty roboty, které se potom dá, kteří se potom dále vyvíjejí, já nevím, e, třeba by mohli mít i city, Eh, kdo za to odpovídá? Eh, bude tam prostě nějaký eh, robot, který prostě stojí v prostoru a pak, když něco udělá, řekněme, je to třeba pečovatel o starší lidi a potom třeba se nestará prostě o nějakou konkrétní profilaxi, ačkoliv by to měl prostě dělat třeba každé dvě hodiny. Mm, co když ten robot potom na to nemá prostě chuť? Kdo za to bude ručit, když to prostě přestane dělat? Tohle to jsou těžké oblasti a já bych eh, řekla, že se nemůžeme stáhnout jenom na otázku k programování, které kdysi existovalo, ale ve chvíli, kde tedy eh, už se dostaneme do úrovně lidské inteligence, tak prostě musíme mít na paměti pravidla pro eh, ručení, zodpovědnost tak, jak to máme i pro lidi, které už i dnes ale je vlastně nedostatečné, jak vidíme. Takže mě tam vlastně chybí tahle ta diferenciace na jedné straně třeba potřebujeme méně pravidel a na druhé straně více. Děkuji mnohokrát za tyto připomínky a tady jste opravdu otevřela široké obzory a určitě o tom ještě budeme muset hodně diskutovat. Přeje si někdo zareagovat na to, co zde právě zaznělo? Prosím, představte se. Děkuji. Já jsem Maja Berken, jsem z Univerzity v Maastrichtu, věnuji se také výzkumu umělé inteligence a ochrany údajů. Hned navážu na to, co eh, právě zaznělo. Já si myslím, že zodpovědnost by se neměla eh, omezovat pouze na výrobce, ale určitě i na uživatele. Protože pokud uživatel dá eh, tomu stroji i nějaké instrukce a stroj se potom od uživatele něco naučí, naučí se prostě pracovat určitým směrem, tak i uživatel by za tohleto měl být um, zodpovědný, pokud je třeba učí nějakým špatným zvykům nebo uh, s prostým slovům a podobně. A když to vezmeme ještě dále, tenhle ten argument, tak uh, pokud máme takhle inteligentní stroj a ten stroj se potom už sám od sebe něco učí, tak ten stroj potom nemá nejenom práva, ale i povinnosti. A mě by tedy zajímalo, zda na ně rozšíříme i e, vlastně některá základní práva. Děkuji. Já tady už takzvaně volám help, pomoc, protože mm, máme omezený čas na tuto diskusi. My mm, bychom se tedy měli věnovat věcem, které jsou eh, realistické pro nadcházející dobu. Tohle to jsou samozřejmě filozofické otázky, které eh, ale budou aktuální třeba až za desítky let. Je škoda, že zde nemáme žádného návrháře, eh, in, inženýra, někoho, kdo by prostě nám řekl, vy jste se úplně zbláznili, hovoříte tady o věcech, které nikdy nenastanou. Každopádně ta debata je velmi zajímavá, ale profesor Shannon si k tomu něco přeje říci. Já neřeknu, že, se to, že k tomu nikdy nedojde, ale pravděpodobně to nebude v následujících deseti letech. Já si rozhodně myslím, že bychom se měli eh, vlastně vrátit zpátky do reality s touto diskusí. Samozřejmě hm, tohle je diskuse, která mě obrovsky baví. Eh, je skvělé ji mít v Evropském parlamentu, protože normálně se takhle bavím eh, třeba někde v baru. Ale prosím, nesměšujme sci-fi s realitou protože etické problémy eh, umělé inteligence, eh, kterými bychom se teď měli zabývat, které jsou opravdu aktuální, eh, těch je celá řada a to neznamená, že tyhle ty otázky filozofické, o kterých jsme právě hovořili, nejsou zajímavé a neměli bychom se jim věnovat. Ale prosím, zaměřme se v tuto chvíli na ty krátkodobější věci, protože opravdu je těžké teď se hovořit o těch věcech takhle daleko do budoucna. Mě by nejvíce zajímala, eh, zajímá váš názor na tu zodpovědnost uživatelů, kdybyste mohl. To si myslím, že je poměrně realistické. Paní Rosy má slovo na jednu minutu. Já si nemyslím, že tohle to jsou věci eh, dlouhodobé, protože já, eh, já si myslím, že i mm, v dnešní době už je to aktuální. Lékaři to využívají už nyní a Hlavně si myslím, že potřebujeme multidisciplinární eh, rozhovor, eh, debatu, protože eh, odborníci na umělou inteligenci nejsou právnici, nejsou odborníci na to, jaké scénáře jsou myslitelné v jiných oblastech, v jiných odvětvích, takže my zde opravdu potřebujeme multidisciplinární debatu. Vy říkáte, že to je relativně aktuální. Já bych řekla, že v tuto chvíli máme prostě diagnostické nástroje, eh, které třeba pomáhají lékařům, ale v tuto chvíli tu diagnozu zatím nestanovují. Takže v tuto chvíli, řekněme, je to pořád ještě hudba budoucnosti. Já si myslím, že jsme měli opravdu skvělou debatu v první polovině našeho zasedání. A teď tedy přejdu k druhém, druhému panelu. Tady v podstatě jde o přehled eh, navrhovaných zpráv, které předkládá Evropský parlament. Mm, ta zpráva je tedy spíše o robotice, o robotech, než o umělé inteligenci ačkoliv si uvědomuji, že tady umělá inteligence je součástí robotiky. A ještě druhá věc, kterou bych řekla, je, že roboti přicházejí. Určitě to nemyslím eh, jako v typu Terminátora, eh, jako něco hrozivého, ale prostě máme technologie, které už dozráli do fáze, kdy se to uvádí na trh. Už máme tedy, jak tady zaznělo, autonomní automobily, drony, které mohou třeba přinést eh, pizzu a podobně. V té zprávě tedy píšeme, že určitě nás čeká vlastně taková nová průmyslová revoluce, která přinese výhody, ale eh, pojí se s tím i určité obavy v tom smyslu, že se můžou změnit našich životů, co třeba, jaký to bude mít dopad na zaměstnanost. Takže první věc, kterou říkáme, že tedy eh, evropský průmysl je velmi výkonný ve výrobě robotů. Pořád jsme na prvním místě ve výrobě industriálních robotů, eh, také v poskytování služeb ze strany robotů a Chceme, aby evropská promyslová odvětví takhle zůstala nadále úspěšná. A pokud já tedy mám nějak interagovat s roboty, tak eh, dávám přednost evropskému robotu, který eh, byl navržen v souladu s našimi hodnotami a normami pro bezpečnost a zdraví, spíše než abych eh, měla nějakého čínského robota, když to řeknu takhle natvrdo. Takže toto je kontext. V tomto kontextu jsme tedy nastavili pracovní skupinu eh, v právním výboru Evropského parlamentu. Eh, tato skupina vznikla v eh, létě 2015. Na té pracovní skupině proběhla celá řada zajímavých debat a my jsme se dohodli, že v té zprávě tedy zažádáme o nastavení rámce, který by napomohl našemu průmyslu, aby byl e, úspěšný a který by mu pomohl dosáhnout e, rovnováhy mezi inovacemi, inovacemi ochranou občanů a bezpečností. Takže ty nejdůležitější věci v té zprávě jsou tedy samozřejmě bezpečnost, tím se vlastně vracíme k otázkám důvěry, protože tady vlastně hodně bude závěřet, záležet na důvěře spotřebitelů. A proto potřebujeme přesné normy, Víme, že třeba eh, zákon řekne, robot nesmí eh, ublížit člověku, ale tohle to třeba v reálném životě nestačí, takže my opravdu potřebujeme maximální standardizaci a spolupráci mezi mm, evropskými organizacemi eh, v oblasti stanovování norem. Pak je to samozřejmě potřeba rozšířit i celosvětově. Taková velká obava je otázka kyberbezpečnosti. zde vlastně mm, spotřebitelé opravdu mají určité obavy, takže ta rizika bychom zde měli určitě zmírnit na minimum. Už jsem hovořila, že je to tedy důležité pro budování důvěry, ale také vlastně pro vybudování eh, evropského trhu. Takže v otázce bezpečnosti si myslím, že je obrovsky důležité mít testovací fázi v, ve scénáři, který replikuje reálný život. To znamená, nestačí to tedy pouze otestovat v laboratoři, ale i v, ve městech, v opravdovém životě. Takže vlastně to potom znamená tedy dlouhou testovací fázi, potřebujeme také tedy testovací oblasti. A bylo by dobré, kdybychom měli tedy jednotná evropská kritéria pro to, jak by členské státy mohly identifikovat oblasti, eh, kde jsou povoleny eh, testy s roboty. A tím se vlastně dostáváme také k otázce soukromí a ochraně údajů. To je velmi citlivé téma a velmi těžké téma, protože robot e, nikdy není úplně oddělený od databází, sítí, dalších robotů a sbírá hodně údajů. Takže kdo bude mít přístup k těmto údajům, jak dlouho se budou ukládat, a co třeba poskytnutí souhlasu s použitím těchto údajů. Abychom se dostali k vyrovnanému přístupu, tak eh, ochrana údajů by měla být zakotvena eh, spolu s principy eh, proporcionality. Když tedy hlavně přemýšlíme třeba o robotech, kteří budou poskytovat péči lidem, potřebujeme velkou ochranu soukromí, intimity, e, údajů a já jsem přesvědčena o tom, že by měl existovat způsob, jak tyto roboty umlčet a jak jim zabránit v přístupu ke všem soukromým sférám, do nejintimnějších sfér, e, tedy lidí. My už jsme tady hovořili také hodně o dopravě. To je sektor, nad kterým se určitě musíme zamyslet v první řadě, protože právě autonomní automobily už jsou eh, velmi pokročilé, jsou v pokročilé fázi a Já si nemyslím, že stávající pravidla je nutno zásadně přepracovat, ale myslím si, že potřebujeme mít jasnou koherentnost těchto eh, pravidel. Třeba je důležité eh, um, stanovit eh, příslušné právo v případě nehody. Eh, protože jsou země, které eh, využívají hákskou úmluvu a které využívají eh, evropské normy, takže mm, tady vlastně určitě jde o právní jistotu. Velká, velký potenciál pro robotiku je také v lékař, v medicíně a my tady hodně hovoříme také o potřebě dobře vyškolit lékaře, vzdělat je v eh, tom, jak využívat roboty a jak také eh, pacienti zareagují na používání těchto nových nástrojů. My věříme, že lidský kontakt vždy bude zásadně důležitý v eh, oblastech, kdy se tedy pečuje o, o zdraví lidí. Například, jaká bude role doktora v budoucnosti? Tasek ovšem změnit může. Možná poroste takový trend k sebediagnóze, kdy budeme mít robota, který nám stanoví diagnózu. A pak máme velmi citlivé téma, a to je tedy robotika v opravě nebo třeba eh, dokonce úplném nahrazení lidských orgánů Mělo by to být zakázáno nebo povoleno? Za jakých podmínek? Voláme tedy po um, ustanovení etických výborů v medicíně a také pro ustanovení jasných vodítek, které by pomohly řešit tyto komplikované etické otázky, ke kterým určitě které nastanou ve všech členských zemích. co se týče zaměstnanosti. Předpověď komise říká, že do roku 2020 budeme mít eh, nedostatek asi 800 tisíc eh, pracovníků v informačních komunikačních technologií. A že tedy eh, taky obrovský počet prací, pracovních míst bude vyžadovat technologické dovednosti, takže zdůrazňuji, že je potřeba, aby se o tato témata začala, začaly zajímat také ženy a dívky. Určitě můžeme mm, tuto oblast zlepšit. Pak existují obavy, že také ale e, roboti mohou sebrat lidem pracovní místa. a že tedy pro lidi bude stále těžší nalézt si práci. Takže obracíme se na komisi, aby monitorovala, co se přesně děje na trhu práce a které typy pracovních příležitostí eh, začínají přebírat roboti. Takže pokud nedojde k tomu nejhoršímu scénáři, k masové nezaměstnanosti, tak tím lépe. Ale musíme se připravit na nejlepší scénáře, musíme zvážit tedy i ty nejhorší scénáře, to znamená zničení pracovních příležitostí, miliony lidí, kteří budou nezaměstnaní. A musíme tedy zvažovat možnosti, jako je třeba zdanění robotů nebo vlastně vůbec příspěvky na sociální uh, dávky ze strany robotů, což by potom šlo k dobru všeobecného, eh, všeobecné veřejnosti. Zase se dostávám k otázce zodpovědnosti a ručení, tak abychom zajistili právní jistotu pro spotřebitele i podniky. A teď musíme hledat řešení výhledově v, v následu, do, do výhledu následujících deseti let. To znamená prostroje a roboty, které se budou uvádět na trh v příštích deseti letech. A teď vlastně v tuto chvíli eh, vyžadujeme pouze tedy ručení v případě, kdy je prokázáno, že eh, nějaká škoda byla způsobena robotem. A my tady vlastně říkáme, že by se to ale nemělo nijak omezit. Nemělo by být tak těžké eh, říci, zda eh, robot tedy způsobil nějaký, eh, nějakou škodu a potom máme vlastně ale uživatele, výrobce, celou řadu, vlastně celý produkční řetězec, dodavatele různých částí a podobně, tak mm, pokud robot způsobí nějakou zásadní škodu, Dnes třeba eh, už se s tím láme hlavu eh, pojišťovnictví. Určitě tady bude potřeba mít nějaký eh, systém pojištění, nějaký fond pro to. Technologie se tedy rychle vyvíjí, vyvíjí se rychleji, než jsem si uvědomovala i já, i ve chvíli, kdy jsem přebírala to, to, zodpovědnost nad tímto tématem a proto se musíme na to, tomu přizpůsobit. Takže my vlastně už dnes bychom se měli začít zabývat možnými právními řešeními pro budoucí generace. A proto tedy ustanovení status jakési elektronické osobnosti pro robota by eh, určitě stálo za to. Neměli bychom považovat roboty za lidi, to ne. Jsou to nástroje, možná velmi chytré nástroje, které využívají velmi komplexní algoritmy ale je čím dál tím těžší nalézt eh, propojení mezi vstupem, požadavky, to jsou požadavky uživatelů, a výstupem, tedy chováním robota. To je tedy ta otázka, kterou musím, o které musíme diskutovat. Asi nenalezneme řešení dnes, ale musíme je hledat. Myslím si, že bychom se tedy nejmenším měli zamyslet nad výhodami či nevýhodami takovéto právnické, řekněme, elektronické osobnosti. A čím více se robotikou zabýváme, tím více máme otázek a tím méně máme odpovědí, ale myslím si, že máme povinnost monitorovat to, co se e, děje, Zaprvé musíme jasně definovat, co vlastně robot je, a stanovit si různé tedy typy robotů, to znamená za prvé klasifikace, rejstřík a potřebujeme společný evropský přístup. Mm, navrhnu vytvoření Evropské agentury pro robotiku a umělou inteligenci, která by měla expertizu ve vědě, technologie, ale také v etice a v právu. Tato agentura by poskytovala poradenství a byla by také partnerem podobným agenturám v třetích zemích. Dávala by nástroje e, celé Evropské unie, e, co se týče tedy e, norem, právních řešení, etiky, také by se věnovala otázkám transparentnosti umělé inteligence, která eh, pod, vlastně podléhá tomuto sektoru. To by se věnovalo také například um, štítkům kvality a podobně. And a last point I want to stress the... Další věc, eh, kterou jsem chtěla zdůraznit, je, že ne dnes, ale v nejbližší budoucnosti musíme zvážovat etické principy, které budeme chtít, aby se dodržovaly. Musíme stanovit eh, rámec eh, výzkumu a mm, průmyslu. Eh, musíme říct, co chceme a co nechceme. A proto ta zpráva se ve své příloze zaměřuje na návrh etické charty, kterou je třeba projednat, která by mohla vést příslušné výbory etické ve všech členských státech. A, a podle toho bychom mohli nalézt společné principy po celé Evropské unii. Mým kredem je alespoň, a to se táhne celou zprávou jako červená nit, chceme, aby roboti sloužili lidem a respektovali hodnoty, základní hodnoty a lidská práva. A nemůžeme to opakovat dostatečně často tohle. Čili hlavním cílem je zvyšovat informovanost v této zprávě. Potřebujeme multidisciplinární týmy, ne inženýry, právníky, eh, eh, designéry, sociology a uživatele. Potřebujeme eh, dialog mezi tvůrci robotiky a potřebujeme dialog s širokou veřejností. A já vím, že řada členských států začíná pracovat o těchto otázkách a připravují legislativu. Čili teď se nad tímto můžeme eh, zamýšlet. Čili eh, nemusíme, eh, abychom jednou nemuseli harmonizovat evropské právo, až bude příliš pozdě, ale nalezli už nějaké obecné zásady předtím, než se začne vytvářet národní legislativa. Takže chci teď něco k harmonogramu. Ta zpráva byla předložena, tedy v současné době se projednává na šesti různých výborech Evropského parlamentu. Výbor pro pozměňovací návrhy je 25. října na našem výboru pro právní záležitosti a, a hlasovat budeme o té zprávě 29. listopadu. Čili myslím si, že to je příliš pozdě na plenární zasedání v prosinci, ale určitě v lednu. Děkuji vám za pozornost a teď okamžitě předávám slovo paní nevím, jestli to, je to vyslovím správně, paní Natalí Nefians, nebo Nebžan, která eh, vyučuje na právnické fakultě v Douai ve Francii. Bude hovořit francouzsky. O evropských eh, pravidlech eh, v oblasti robotiky. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za pozvání na vaši pracovní skupinu. Je to pro mě velká podsta. Já tady se s vámi podělím o své komentáře k tomuto návrhu zprávy, jenom bude to několik eh, komentářů. Nejprve je třeba si položit otázku, zda v oblasti robotiky je potřebný legislativní nástroj. Odstavec 25, bohužel to není dobře vidět, ale tam se tedy říká, že ten právní nástroj je e, potřebný a je relevantní a odůvodněný v odvětvích, kde by právo to zatím nemohlo řešit. To je třeba otázka odpovědnosti, tam můžeme konstatovat určité nedostatky, takové právní vakuum a je tedy dobré, že se tím zákonodárce zabývají. Pokud jde o rychlost, a vliv eh, umělých systémů na člověka, to je záležitost, kde by mohlo eh, dojít ke změnám ve společenských modelech z minulosti, ale jedná se zde především o otázky etické, které zcela změní společnost. A právě tyto otázky bude třeba analyzovat tak, abychom si uchovali svět, který bude nadále spočívat na humanistických hodnotách. Takže pokud jde o tento odstavec, můžeme konstatovat, že ten text by měl vlastně předjímat ten budoucí pokrok, to je dobré, a také ten text by měl být přeskoumatelný, a to pravidelně, tak aby odpovídal technologickému pokroku. V této práci se zabýváme úvahami o hlavních principech, které stojí v pozadí zprávy a také Eh, se budeme zabývat otázkami etickými. Nejprve tedy hlavní principy v pozadí tohoto návrhu. Terminologická omezení pojmu inteligentní robot. Tato terminologie eh, je pro mě důležitá věc, protože vlastně ten výraz inteligentní robot E, není žádným problémem v robotice, protože to je vlastně stroj, který je schopen předjímat určité situace a e, přizpůsobovat se jim a potom ty přístroje jsou samostatné. Takže robotika zná ten výraz inteligence robota, stejná terminologie se používá i v technických normách. Například norma 8373, která se právě týká robotu. Nicméně, i když ten výraz inteligentní robot byl také použit v jednom korejském zákoně, tak v Evropě podle mého názoru občanská společnost mm, moc neví, co si pod tím inteligentním robotem má představit. A to ze dvou důvodů. Jednak je tady takový eh, západní strach z robota. Třeba v Japonsku je velice pozitivní pohled na roboty, je to taková ta šintoistická vize, kdy vlastně se to bere tak, že robot má také duši. Tady vidíte ten eh, japonský komiks Astroboy, který je vlastně takovým pozitivním zobrazením robotu, kdežto na západě eh, je ten robot představován spíše jako něco nebezpečného, například to je mýtus o Golemovi, anebo to jsou díla z 19. století, která vlastně převedla na scénu nebezpečná monstra, která se vymkla kontrole. Takže je tady takový ten strach eh, Bill Gates a Stephen Hawkins v letech 2014-2015 také vyjádřili k nebezpečím umělé inteligence. A v takovém kontextu bychom se mohli obávat, že když evropští občané někdy uslyší o inteligentních robotech, tak budou mít trochu zkreslený pocit, mm, pohled na roboty a může to vlastně zdeformovat ten celkový pohled. Pak tady je také problém mezi vymezením eh, výhod eh, robotizace a socioekonomickými riziky. Eh, člověk má strach i ze socioekonomických důvodů, to je například uvedeno v bodě E návrhu zprávy. A je tedy třeba vlastně sloučit dvě různé skupiny zájmu. První skupina to je rozšíření robotiky. To může mít veliký význam pro evropské hospodářství, jak jste připomněla, takže tomu bychom neměli bránit. A je také třeba, aby společnost, školy, univerzity se na to připravily. Nezapomínejme, že třeba přichází eh, továrny 4.0, takže je třeba připravit lidi na tento nový vývoj ve společnosti, na tu budoucí průmyslovou revoluci. A ze společenského hlediska výhody robotiky by nám eh, jsme měli nechat zapomenout na rizika třeba pro zaměstnanost. Podle studií by miliony pracovních míst mohly v Evropě zmizet právě kvůli automatizaci. Jsou to pracovní místa především dělnická nebo kancelářská, ale nejen. Některá studie, některé studie ukazují, že třeba i intelektuálnější povolání by mohla zmizet, například v oblasti školství. Další studie ukazují, že eh, by nemuselo dojít k vymizení pracovních míst, ale spíše k mm, změně, kde by se pracovní místa přesunula do sektoru služeb. Eh, ale to všechno musíme brát vlastně s rezervou, protože eh, je třeba si uvědomit, že i služby se dnes robotizují, jsou to například roboti eh, pečovatele a také nezapomínejme, že hrozí, že dojde k rozšíření poskytovatelů služeb eh, a potom by mohlo vlastně vymizet mm, vlastně zaměstnanecký poměr a mohl by se objevit tato nová, nový typ pracovní síly. Takže je třeba chránit i ta nová pracovní místa. Eh, připomínáte, že robotizace musí být koncipována tak, aby podporovala člověka v práci. To znamená, všechny ty obavy z robotů, aby podle mého názoru mohly ukazovat, že využívání výrazu inteligentní robot může být problematické. Stejně tak je tady otázka vlastně svědomí a Asimovovy zákony e, v robotice. Bod L hovoří o myšlence, že než vlastně roboti začnou mít vlastní svědomí, takže lidé by měli uplatňovat na roboty Asimovovy zákony. Já si myslím, že toto tvrzení je ještě třeba trochu upravit. Je pravda, že Asimovovy zákony robotiky, Izák Asimov tedy je spisovatel, který v polovině 20. století eh, formuloval tyto zákony robotiky a je to poprvé, kdy nějaký spisovatel v sci-fi vlastně hovoří o ovládnutí robotů pomocí ehm, eh, literárního nástroje. Eh, ten literární nástroj měl vlastně ehm, propojit ty zápletky, takže ten autor vlastně skutečně měl na mysli pouze literární cíle. Nicméně to jsou tedy zákony, které se týkají pouze robotů, nikoli e, vývojářů, výrobců či uživatelů, ale neměly by se tedy uplatňovat e, za těchto okolností, protože tyto zákony nejsou určeny pro člověka. Svědomí robota také představuje určité problémy protože svědomí robota nemůžeme eh, vnímat tak, jako je to dáno v bodě L, protože eh, jaký by byl cíl vytvořit eh, robota se svědomím? Mohla by to být vlastně taková vědecká, intelektuální výzva, ale je otázkou, jaký by to mělo smysl pro lidstvo. To svědomí by podle mého názoru mohlo otřást lidstvem, protože robot, který je silnější, chytřejší, dokonalejší, takřka nesmrtelný, by mohl přivést lidstvo prostě k mm, sebezničení. Kdy podle přírodních zákonů vlastně ty slabší druhy ustupují silnějším. Takže výzkum týkající se svědomí strojů může být potenciálně nebezpečný pro člověka a proto by to mělo mít e, přísné limity. Jaké jsou nebezpečí e, vytvoření právní subjektivity robotů? To je změna v odstavci 31. Otázka právní subjektivity robotů by měla být vyloučena z e, občanskoprávních otázek týkajících se robotiky z několika důvodů. Jednak otázka právní eh, osoby, právnické osoby. Je pravda, že právo již eh, určitému subjektu dalo právní subjektivitu, i když to není člověk, ale toto je příliš jednodušující analogie, protože právní subjektivita právnické osoby, to je vlastně právní fikce, která má umožnit, aby tato osoba jednala v právním prostředí. Za právnickou osobou ale vždy stojí člověk, který ji zastupuje. Ovšem v robotice, kdo by byl tím mm, subjektem, který by zastupoval robota? Byl by to vlastně robot sám? Ale jak stroj, který nemá žádné svědomí, jaké, žádné myšlení, žádnou vůli, by mohl sám sebe nějak právně zastupovat? Takže myslím, že tady bychom neměli zapomínat na to, že existují i jiné cesty, třeba na odškodňování ehm, škody způsobené robotem. Může to být třeba pojištění právě vytvořené za tímto účelem nebo vytvoření nějakého kompenzačního fondu. Tím se dostávám k úvaze o nebezpečí takovéto právní subjektivity pro robota. Pokud se podíváme eh, na práva, která by robot měl, protože pokud říkáte, dá, dostane právní subjektivitu, pak by to znamenalo, že ten robot bude mít i práva a povinnosti. Jaká by tedy mohla být práva těch robotů? Představme si tedy eh, třeba právo na život v upravené podobě, právo na nezničení, právo na důstojnost, právo na rovnost s člověkem, právo na důchod, právo na odměnu, toto právo se zmiňuje i v odstavci 31b toho návrhu. Například robot pečovatel by pak mohl vyžadovat nějaký plat, než se začne starat o nějakého staršího člověka, nebo nějaký robot by třeba mohl odmítnout eh, vystavit se nebezpečí, protože by mohl být zničen. To jsou věci, které by asi nebyly příliš logické. K čemu by pak byl takový robot? Proč bychom si ho kupovali? To znamená, když robotu dáme práva a povinnosti, to by vlastně bylo zničující pro tento eh, sektor robotiky. Takže já si myslím, že tomu bychom měli zabránit této cestě. Eh, ti, kteří se zastávají té právní subjektivity robotů, mají takovou fantastickou vizi robotiky poměrně často. A uh, oni vlastně tyto roboty uh, přirovnávají k takovým humanoidním robotům, který jsou téměř lidmi, ale samostatný robot může mít nejrůznější podoby, jak to vidíte tady na tomto obrázku. To znamená, to nebezpečí nevyplývá jenom z toho, že robotům eh, nástrojům dáme práva a povinnosti, ale myslím, že to vyplývá především z toho, že eh, vlastně člověk pak bude na stejné úrovni jako stroj. Robot by měl být využíván lidstvem a měl by mít uh, jenom takové místo s výjimkou uh, science fiction. Odpovědnost za škody spáchané uh, samostatným robotem. bot S uh, ten říká, že je třeba přejmout nová pravidla, která umožní, aby robot vlastně byl odpovědný za své, svou činnost nebo nečinnost. Tady je tedy třeba skutečně zvažovat odpovědnost robotů, zvláště pokud by se jednalo o robota, který je schopen uh, vlastně se sám učit. ta nová pravidla, která by mohla být přijata, by nemusela nutně znamenat, že stará pravidla by byla nepoužitelná. Podle mého názoru je třeba stále uplatňovat ta stará pravidla. To znamená, ty škody způsobené samostatným robotem by vždy mohly být přičteny vlastně eh, chybě stroje, pak by se to řešilo podle směrnice z roku 85. Eh, nebo by se to mohlo vztahovat na škody způsobené samostatnými roboty, zvláště pokud by to bylo dáno špatným způsobem použití. V každém případě není dobré robotovi vlastně nějak přečítat jeho činnost či nečinnost, protože pouze člověk za podpory různých mechanismů by měl nést odpovědnost eh, za škody způsobené robotem. Několik slov ohledně odstavcí 27 a 28. Tady to je skutečně velice rychlý přehled to je odstavce 28, který uvádí metodu, jak vyhodnotit odpovědnost jednotlivých stran. Ta metra je velice zajímavá, ale měla by být formulována tak, aby to bylo srozumitelnější pro soudy. Protože tam vlastně uvádí rozlišení, které by bylo těžko realizovatelné. Nesmíme zapomenout, že je třeba také přihlížet k různým hypotézám, jako je třeba eh, pronájem robota. Obchodní roboty se dnes nabízejí k pronájmu. To znamená vytvoření systému konkrétní odpovědnosti samostatných robotů, který by spoluexistoval s klasickým režimem, který se používá pro všechny ostatní roboty, to by mohlo vyvolat velké problémy. V případě škod by potom ty dotčené strany mohly se snažit vlastně použít ten režim, který pro ně bude výhodnější. A soudy by pak museli v každém případě analyzovat vlastnosti robota, aby ověřili, zda to vyhovuje definici samostatného robota nebo ne. což by potom mohlo prodražit to řízení. A nyní etické otázky. Tyto etické otázky už se řešily mnohokrát i v návrhu zprávy, kde je mnoho zajímavých věcí, například odstavec 6. Je tady velice důležité eh, v tom smyslu odstavce 6 řešit etiku robotu. To je etika, která se uplatňuje na robotiku Někteří výzkumníci to nazývají roboetikou už od roku 2002, kdy se tím zabývala Evropská síť výzkumu v robotice. A tato etika se uplatňuje na člověka, na vývojáře, výrobce a uživatele. A tuto etiku je třeba rozlišovat od etiky samotného robota. Něco jiného etika robotiky a etika robota, která se týká robotů samotných. To znamená, tady se jedná o to, že ty ti roboti mají dodržovat etická pravidla. Zatím to zůstává pouze ve fázi teoretického přístupu. Jaké by tedy byly hlavní principy této roboetiky na ochranu člověka? Podle mého názoru by bylo dobré vytyčit některé hlavní zásady robotiky na ochranu člověka. Tady Uvedu několik příkladů. Například roboetická zásada ochrany člověka před újmou způsobenou robotem, například eh, riziko zranění. Současné právo už je dost efektivní, je schopno chránit člověka před takovýmito zraněními, zvláště v listině základních práv. Další myšlenka, že eh, to je princip respektování odmítnutí toho, že robot něco udělá. To znamená, že ten člověk by nechtěl, měl pocit, že tím robotem je nějak omezován. A dnes vlastně právo už řeší tyto situace na základě lidské důstojnosti. Takže bylo by možné využít i tyto již existující koncepty. Dále roboetický princip ochrany svobody eh, ve vztahu k robotovi. Například, zda by robot mohl zakázat člověkovi nebezpečné chování. Svoboda je chráněna listinou základních práv, takže k tomu se nebudu vracet. Robot by vlastně mohl zakázat člověku nějaké chování a je to, jde to tedy dál než ty stávající texty. Ve výjimečných případech by mělo být možné tedy zakázat robotovi, aby prosazoval svůj názor, leda, že by nějaká třetí osoba tím mohla být dotčena nebo ohrožena. Dále, zásada ochrany člověka před eh, poškozením soukromí. Eh, soukromí je také chráněno právem A v robotice můžeme uvést třeba příklad um, pečovatelské péče. Člověk, který tedy eh, vlastně poškozuje to soukromí, může být třeba ten, kdo ten robot eh, koupil, třeba rodinní příslušníci, eh, přestože ten člověk, o kterého se má ten robot starat, vlastně to nechce. Dále princip zprávy osobních údajů, které robot používá. K tomu je nařízení EU z roku 2016, které se týká takovýchto situací. Ovšem, tento text by nevždy byl uspůsoben všem otázkám, které mohou vyvstat u autonomních robotů. Například je, jedná se o komunikaci e, mezi roboty, pokud roboti vlastně si sdělují údaje, které člověk nemůže zachytit Dále eh, autonomní roboti by také mohly eh, shromažďovat údaje týkající se zaměstnanců nebo pečovatelští roboti. Dále pak tady je princip ochrany člověka před rizikem instrumentalizace robotem. Tady zvažujeme emocionální robotiku, jejímž cílem je usnadnit interakci mezi člověkem a strojem, ale ty emoce, které vlastně robot dává najevo, jsou eh, jenom napodobením. A je tady vlastně hroz, hrozba, že člověk se vytvoří s robotem stejné vztahy jako s jiným člověkem. A tady je třeba zavést nová pravidla, protože člověk by potom mohl být instrumentalizován. Zatím nemáme žádný právní nástroj pro tuto oblast a hrozí, že člověk bude instrumentalizován. Například to může být kompletní informace toho, kdo, kdo si ten robot koupí. Dále je tady princip, který zabraňuje narušení společenských vazeb za přítomnosti robota. To jsou problémy související s stárnutím nebo s nějakým postižením, kdy roboti pečovatele budou těmto lidem pomáhat, lidé budou moci zůstat doma, bude to méně nákladné pro sociální systémy, ale vyvstává tady nový problém, Například přítomnost stroje by se mohla stát normou, přestože by to měla být spíše výjimka. Je tady potom riziko sociální izolace. Je třeba vytvořit principy, které by umožnily zakázat narušení společenských vazeb za přítomnosti robota. To znamená, že robot nemůže nahradit společenské vztahy. Dále princip rovnosti přístupu k pokroku v robotice. To je princip, který by měl zabránit nějaké eh, robotické propasti, eh, která může existovat na úrovni profesionálů, eh, kdy máme tedy průmysl, protože pro některé firmy je nákup robotů příliš drahý, ale především to může vznikat i u robotů, které jsou, kteří jsou určeni pro jednotlivce. Evropa se opírá o hodnoty eh, spravedlnosti a rovnosti a tady by tedy měla být zajištěna rovnost přístupy k robotům, ale je také třeba zvažovat náklady na roboty v některých odvětvích, zvláště právě u té pečovatelské péče nebo u chirurgických robotů nebo různé robotizované protézy, když to nejsou samostatní roboti. A konečně princip omezení přístupu člověka k navyšujícím technologiím. Robotika se plně podílí na konvergenci NBIC, což znamená, že člověk by se mohl jaksi vylepšovat, mohl by nabývat fyzicko, fyzické a duševní eh, schopnosti, které převyšují ty normální schopnosti a člověk by eh, potom eh, se vlastně mohl měnit. A za této hypotézy je třeba zvažovat, jak vlastně toto omezit, jakými pravidly. A konečně eh, právní hodnoty eh, v odstavci 6 charty eh, návrh vlastně navrhuje chartu, kde by byly zapracovány Eh, texty, etické kodexy pro inženýry, pro různé etické výbory, rady pro uživatele. Byla by to jakási charta, listina, která by zastřešovala tyto různé etické texty. Ta eh, charta není právně závazná, leda, že by eh, se týkala smluvního práva. Takže je třeba tady postupovat obezřetně, protože v některých zemích se dává různý význam etickým nosičům. Ve Francii třeba eh, etický kodex eh, je kodex, který je právně závazný. Pak je také třeba tedy se ještě dále věnovat těm etickým textům, protože by mohly být eh, smluvně, mít nějakou smluvní podobu. Děkuji. Merci, merci beaucoup, madame. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Nevžel. A dovolte takovou malou odbočku z našeho programu, protože pan Fore, který zastupuje komoru, nevím kterou, eh, belgického parlamentu musí odejít a poprosím ho tedy, aby vystoupil a potom zahájíme diskuzi. Takže pan Fore. Je vous remercie, Madame la, la Présidente. En, en effet, nous sommes en plein débat budgétaire et donc euh, ma présence sera requise pour les... Ano, omlouvám se, my právě jednáme totiž o rozpočtu v parlamentu a musím se dostavit na hlasování, takže děkuji eh, za eh, tuto vstřícnost a děkuji také za možnost vyslechnout si odborníky a ponořit se do návrhu zprávy, který uh, zpracovávají různí uh, poslanci a experti. Je to velice zajímavé. Já jsem předsedou poradního výboru pro vědecké a technologické otázky belgického parlamentu a určitě to bude tedy užitečné pro naše diskuse. V loňském roce jsme měli možnost už diskutovat o um, autonomních vozidlech a vyvstala celá řada otázek v této souvislosti, v souvislosti s legislativou, s etikou, i ten výraz etika se stal předmětem diskuse. Byl to vlastně taková ta korneliovská volba, zda e, to má být e, tedy otázka chování nebo otázka etiky. Já spíše jsem byl tedy pro ten výraz etika, ale je pravda, že tady byla diskuse o nejrůznějších možných situacích a Během těchto prací jsme eh, tedy se zabývali technologickým kontextem, různými výzvami, které před námi stojí a které se vracejí i v té obecné diskusi o umělé inteligenci, o robotice, to je třeba počítačové piráctví, pojištění, ochrana soukromí a tak dále. Nebudu se k tomu vracet, protože už to bylo tady dobře popsáno. Je tady nicméně jeden aspekt, který, myslím, v těch přednáškách zatím nezazněl, ale který také eh, spadá do mé odpovědnosti jakožto člena tohoto výboru, kdy se zabýváme také digitálními otázkami a telekomunikacemi. A to je problematika pokrytí. E, jsou to vlastně samostatné přístroje, ale to neznamená, že nejsou propojeny. Oni jsou navzájem propojeny a napojeny. A je tady potom problém u některých regionů, které ještě nejsou pokryty potřebnou technologií. Síť 5G možná bude znamenat velký pokrok, ale v současnosti je třeba si uvědomit, že na eh, území eh, jsou oblasti, které nejsou pokryty. Takže tady je ta otázka technologická, otázka eh, dostupnosti této nové technologie pro občany, tím je třeba se ještě zabývat. Pokud jde o ty naše práce, mluvilo se také o uniformizaci, Eh, v souvislosti s právními předpisy Evropská unie prostřednictvím parlamentu a výboru tady má velkou úlohu. Eh, připravuje se vlastně třeba regulace i v oblasti evropského povolení, ale v oblasti eh, technologie, třeba u železnic je to automatizovaný systém brždění a podobně. Takže je třeba vzhledem k pokroku technologickému všechno to nějak řešit a předjímat vlastně i ten nový vývoj který přichází. Takže to je k té práci, kterou my eh, zatím děláme. Eh, je to i víc, já nechci eh, být příliš redundantní. Eh, ta, tak je tady také otázka politika údajů a dat, kromě toho, eh, které máme z Evropy formou nařízení či směrnic. My jsme o tom také hodně diskutovali v Komisi pro ochranu soukromí. My se teď snažíme vlastně reformovat tento výbor pro soukromý život i v návaznosti na evropské nařízení o ochraně údajů a hovoříme i o té možnosti kontroly výboru pro ochranu soukromí, protože dnes vlastně probíhá takový autorizační postup a my si myslíme, že by se mělo jednat spíše o systém notifikací s kontrolami eh, ze strany různých úřadů. tyto úvahy o datech jsou samozřejmě velice důležité i na eh, úrovni robotů a umělé inteligence. Pokud jde o dvě eh, úvahy, které bych tady ještě chtěl přednést. Je tady úvaha týkající se digitální suverenity Evropy, pokud jde o zvládnutí technologií, eh, regulační zvládnutí. Máme na mysli nejrůznější vývoj mezinárodní společnosti, které ovládají technologie. V tom návrhu se hovoří o Evropské agentuře, která by právě napomáhala těm, kteří v Evropě rozhodují v přijímání dobrých rozhodnutí, ale mělo by to také pomáhat našim eh, podnikům a státům ve výzkumu a vývoji. Jedná se především o aplikovaný výzkum. Mluvilo se o důležitosti podporovat výzkum. Je tady model kolektivního eh, sděleného výzkumu Eh, soukromým a veřejným sektorem. To já považuji za velice důležité. Tento problematik, tato problematika suverenity, to znamená, jak posílit Evropu v tomto prostředí, eh, které se neustále mění, to je velice důležitá věc, zejména i z hlediska počítačové bezpečnosti a vazby mezi počítačovou bezpečností a ehm, technikou, eh, technikami šifrování, protože mm, to je teď hodně předmětem diskusí o bezpečnosti a interakce mezi těmito dvěma koncepty, dostupnost údajů a e, možnost šifrování, to je vlastně cesta, jak vylepšit počítačovou bezpečnost, ale vlastně se, je to vlastně otázka, která souvisí i s různými konflikty, které ještě třeba v této oblasti vyřešit. A na závěr bych ještě zdůraznil význam vzdělávání a školství, Tady Evropa určitě má svou úlohu, zvláště v právní regulaci. Vedle té techniky a technologií je třeba také posilovat eh, tuto záležitost třeba v osnovách ve školství, aby se řešila i etika a právní odpovědnost. A tady určitě Evropa může sehrát svou úlohu. Možná tady jsou ještě další témata, ale nechtěla jsem zabrat mnoho času a ještě jednou tedy děkuji paní zpravodajce eh, za pozvání a určitě to bude užitečné pro práci našeho parlamentu, našeho výboru, kde se budeme také zabývat touto problematikou a všemi těmito výzvami, které souvisejí s robotikou a umělou inteligencí. Děkuji. Děkuji vám, pane Forete, za váš příspěvek. Víme, že vedete složité diskuse o bezpečnosti a důvěrnosti. Dovedu si představit, jak jsou ty diskuse náročné. Pokud budete moci s námi zůstat, budeme velice rádi. A teď přejdu zpět k druhé části. A sice uh, projednání zprávy a uh, příspěvku paní Nevžán. Pan Staudenmayer se hlásil o slovo. A to je velice zajímavé, protože, protože on je tím člověkem v komisi, který eh, zodpovídá za právní otázky eh, týkající se odpovědnosti. A spoustu jiných věcí. Takže pan Staudenmayer dostává slovo. Děkuji vám, eh, zejména za vaše láskavá slova. Já nejsem ten člověk, ale v zásadě DG Connect eh, a DG Jazz spolupracují eh, úzce v komisi s dalšími slovy. Já jsem nemyslela, že byste jste ten člověk eh, pro robotiku za celou komisi. To myslím, ale vy jste, jste na ty právní otázky. To je přesto velmi laskavé. Každopádně řeknu to stručně, protože už teď máme trochu spoždění. Jenom zareaguji na diskusi z první části tohoto semináře, kde jste se bavili o tom, jestli je to dlouhodobá otázka, nebo bychom se měli eh, řešit některými, eh, zabývat některými otázkami eh, později. Já si myslím, že my bychom se měli zabývat tím hodně dopředu a to se snaží komise. Strategie pro jednotlivý nebo pro digitální jednotný trh stanoví, že důležitou podmínkou pro internet věcí je vyjasnit odpovědnost. Takže je velice důležité, a to je celkovým eh, cílem pro, eh, digi, eh, pro strategii digitálního trhu, je vytvořit tedy prostor pro investice. Chceme, aby evropský průmysl byl konkurenceschopný, ano. A chceme poskytnout právní rámec a zajistit právní jistotu, tak, aby průmysl mohl být tedy si konkurovat s dalšími obchodními partnery. Takže v zásadě tady máme tuto otázku, nebo několik dalších vznikajících otázek. Jedna otázka pochopitelně je eh, pochopit eh, vlastnictví dat takzvané, ale také eh, odpovědnost za internet věcí a robotiku. Komise chce k tomu přistoupit hloubkově. Nechceme se zmílit, Nechceme eh, hledat řešení při, eh, ne, problém pro nějaké řešení. Čili máme tady spoustu věcí, eh, máme studie, workshopy, hodnotíme směrnici pro odpovědnost za výrobky, o kterých jsem hovořil předtím, a v zásadě se zabýváme možnými přístupy k odpovědnosti. A já bych zmínil akorát jednu zajímavou debatu, kterou jsme vedli před několika týdny kdy jsme eh, řešili ty eh, různé přístupy k odpovědnosti. Nejdříve eh, se to týkalo směrnice o odpovědnosti za výrobky, kde se řeší chyba, odpo, tedy zanedbání a potom je tam kauzální vztah, je tam škoda a můžete zjistit, kdo tedy za ní zodpovídá a poskytuje očkodnění. Nebo je tady přísná odpovědnost ze směrnice o odpovědnosti za výrobky, kde musíte prokázat chybu, ale musíte eh, prokázat vadu, a, a, eh, kauzalitu a škodu. To může být velice obtížné v internetu věcí nebo v, robotce, eh, v robotice. A tady se dostáváme ke specifikům toho, proč tohle je tak zajímavé. Že to jsou tady tak... Tady jsou dvě věci. Za prvé autonomní systémy. Dostáváme se k ekosystému, kdy tyto systémy, roboti nebo autoauta, jednají skutečně autonomně. V minulosti bylo poměrně snadné, když jste se bavili o odpovědnosti, eh, vždycky eh, to připojit k, eh, nebo propojit na lidskou vůli, lidské rozhodnutí. V budoucnosti to možná už nebude možné. A to může mít um, se může týkat různých oblastí. Když způsobíte škodu někomu, ale také když uzavřete uh, s, uh, kontrakt. Představte si, že vyrábíte Mercedesy a neustále se uh, více uh, přizpůsobují produkty uh, mě, t- zákazníkům a víte, že připravujete speciální auto. Takže uh, stroj vybere dodavatele, dejme tomu Boše, a komunikuje přímo se strojem, eh, který je eh, na montážní lince v Boše a řekne, že my bychom chtěli tyhle eh, náhradní díly těchto technických specifikací. Takže můžete tady tohle provázat na lidské rozhodnutí někdy ano, někdy ne. Čili specifičnost autonomní systému, to je jedna věc. Potom ta druhá věc je, že je tady tolik aktérů. A ono už ani není možné ukázat, že tenhle konkrétní aktér za to může. Ten udělal chybu, protože jich může být několik. Nebo prostě nebude možné říci, že nějaká vada nebo chyba byla způsobena tím a tím. Musíme se teď tím zabývat a proto komise eh, hodnotí eh, nebo chce přehodnotit směrnici o produktové odpovědnosti. Je to každopádně zajímavá debata. Druhý přístup by byl strana, která je provozovatelem robota nebo autonomního systému, se vystavuje riziku nebo mm, zahajuje riziko pro ostatně, proto by měla odpovědnost, mít odpovědnost. Potom je tady další strana, která strana může s nejmenšími náklady zvládat rizika nebo eh, zabránit jeho eh, naplnění. A ta by měla být odpovědná. Takže to jsou zajímavé přístupy a spousta tu k zamyšlení. A je třeba tedy eh, se o tom podrobně bavit. Další věc, eh, na kterou se narazili i vy, paní předsedkyně, je otázka pojišťovacího trhu. Je tady celá eh, řada možností povol, povinné pojištění, jako u automobilů. Nebo necháme to úplně na trhu, nějaké fondové řešení. Prostě jsou různá řešení. Ale jeden z výsledků eh, toho semináře je, že eh, pojišťovnictví tady ještě se hraje eh, velmi důležitou roli v této komplexní otázce. Další věc, o které jste hovořila, paní předsedkyně, je testování. To je velmi důležité, protože nám to možná umožní u konkrétních projektů vyzkoušet, jak celý ten rámec by mohl pracovat včetně odpovědnosti, včetně pojišťovacích řešení. A proto se komise zabývá, zabývá právě tímto. Zabývá se uh, spoustou. Tedy, no, máme výroční uh, fórum robotiky a zabýváme se různými sektory, aplikovaným výzkumem 20% našeho financování jde na zkoušky. Takže to je velice důležitá otázka na kterou tady poukazujete. Závěrem bych tedy řekl, že eh, roboti eh, odcházejí z klece nebo vycházejí z klece. V minulosti byli v kleci, pracovali si eh, sami na vlastní pěst a teď vycházejí a spolupracují s lidmi. To je dobré, protože inovace je třeba propagovat. Pomůže to, přispěje to k rozvoji EU. A jsou tady rizika, pravděpodobně dojde k nehodám. A my tady myslíme na možné oběti a stejně tak odvětví eh, hledá právní jistotu k vytvoření. A je třeba vytvořit právní rámec. A komise se tímto zabývá poměrně podrobně. Těšíme se na vaši zprávu a, na pokračování debaty s vámi. Děkuji. Já vám děkuji. Pane Staudenmayere. Já jsem tak trochu úzkostlivá z těch vašich seminářů a debat o tom, kdo by měl nést odpovědnost za ty nehody, ale souhlasím s tím, že kdo může si vyhnout to, nebo nejlépe se vyhnout tomu riziku, by měl být jako první odpovědný, ale možná někteří e, lidé e, v místnosti by se k tomu rádi vyjadřili. Andro? Ano, já musím e, říct, že nemůžu souhlasit více s tím, tím, co říkal profesor Stollenmayer. Ten přístup k z hlediska řízení rizika eh, se nejblíž, blíží k tomu, co jsem chtěl říci. Já bych se vrátil k tomu dokumentu. Eh, chtěl jsem se zeptat k tomu eh, samotnému textu a k tomu, co jsme, hovořili, co jsme říkali o té elektronické osobě předtím. Já jsem to pochopil jedním způsobem, který se mi líbil. Rád bych pochopil, jestli tento výklad je správný nebo není. Já jsem za to, že tohle nesouvisí s tím, že bychom robotům dávali nějaká práva nebo povinnosti, ale měl to být instrumentální pojem, podobně jako je dnes právnická osoba, korporace. A může to být užitečný pojem pro řešení. v takzvaných softbotů pro poskytování eh, investičních, eh, investičního poradenství nebo pro obchodování po internetu s akcemi. Takovéto systémy by mohly být registrovány a pokud by eh, dostali právní subjektivitu, tak bychom mohli přesně stanovit, kolik peněz můžou zobchodovat, kdo je vlastní. Protože když budou registrováni, tak můžeme dohledat i člověka, který je používá. Čili jsem chtěl potvrdit, že tohle je právní způsob právní subjektivity, mm, elektronické právní subjektivity. Já jsem to takhle pochopil. Dobře. Tak zaprvé bych řekla, že ta myšlenka eh, elektronického právního subjektu je jedno z možných řešení, o eh, kterých jsme požádali komise, aby se jim zabývala. A vůbec nejde o to, že by roboti měli mít eh, právní subjektivitu. To je první krok. A potom za druhé, v žádném, žádné situaci by eh, robot neměl se dostat, by neměl být považován za člověka. Proto se mi osobně nelíbí ta debata o autonomních eh, rozhodnutích robotů. Já si dokážu představit, že bych ehm, vynechali eh, lidi z toho rozhodovacího cyklu. Myslím si, že odpovědnost je vždycky v rukou nějakého člověka, který byl na počátku tvorby toho robota. Takže vás můžu eh, ujistit, že ta debata v žádném eh, případě neznamená přistupovat k robotům jako k lidem. Asi bychom měli dát varování na robota a říkat lidem, eh, tohle není člověk že do budoucna a roboti pravděpodobně budou se projevovat soucitem, budou jedna s lidmi a musíme být velice mm, pečlivý, protože oni budou jednat se zranitelnými lidmi, s dětmi, protože robot vás nikdy nebude milovat, je to zařízení. Je vytvořen, aby projevoval soucit, ale nic sám necítí. Já osobně nechci, aby umělá inteligence hmm, byla, no, vypadala jako lidé. Roboti eh, můžou být inteligentní, budou schopni zpracovat spoustu informací, budou mít úžasnou paměť, ale jako lidé by být neměli, protože tady máme lidi. Nevím jestli eh, mé eh, stanovisko někdo všichni sdílí, ale já jsem se chtěla eh, zeptat k soukromí a otáz o ochraně dat. Říkal jste, že je to velmi citlivé, já s tím souhlasím. Velice těžko se stanoví, jestli subjekt dat bude pořád mít kontrolu nad svými daty jak budeme eh, definovat to, to, ten kontrolní orgán v eh, internetu věcí? Je to jenom ten první nebo až všichni? Jaké změny v oblasti ochrany dat eh, si představujete a kdo by je měl vymáhat nějaká nová agentura, která bude řešit robotiku, a která bude, která bude součástí rámce umělé inteligence nebo do, budou tradiční ochránci v osobních údajů. Tak ta druhá část je jednoduchá, protože nemáme žádnou agenturu. Tak samozřejmě ti tradiční úřady, které tohle mají řešit. A potom eh, ta eh, obtížná otázka k ochraně údajů. Já musím říci, že tato nemám odpověď. Myslím si, že potřebujeme daleko větší debatu k tomu, jak eh, tedy se postavíme k těm datům propojení s eh, veřejnými daty v všeobecném zájmu. Já si každopádně myslím, že to musí být přiměřené. Nelíbí se mi, když vidím, co se děje s našimi daty. Mám problém, když eh, lidé eh, odevzdávají své data, ale eh, spousta firm na to hodně vydělává. Tam si myslím, že eh, něco špatného systému, musíme se tím zabývat. My normální, aby s nimi daty, s daty nás všech, malý počet velkých firm vydělával spoustu peněz. A není žádný způsob, jak by to vrátili na daních nebo do veřejných služeb. paní Kinast. K té ochraně eh, údajů. Já si myslím, že musíme eh, definovat nebo eh, rozlišovat mezi těmi různými daty. Máme tady určitou dohodu a to by mohla být taková užitečná věc. V Německu máme takovou dohodu s ochranáři dat, s automobilovým průmyslem o datech. Čili jak teď eh, vlastně eh, eh, zpracovávat ta data, která už teď auta vytváří. Vy jste například říkali, že když někdo někam jede autem a tím zjistíme, že prostě prší nebo jsou tam kroupy tady v Bruselu, tak ta firma může použít ta data k předpovědi počasí. I když nemá nic společného s eh, tím řidičem, ale díky tomu ví, co se děje tady v Bruselu. Ale pak se to eh, organizuje jinak, ta data. Jsou tam technická data o, o autu, eh, a nějaká, o nějaké údržbě brzd a tak dále. To je úplně jiná věc. A potom jsou tady navigační data, nebo kontaktní data, která díky Bluetooth a tak dále, komu jsem volala, co jsem poslala, napsala, takže tady jste definovali eh, skupiny a dohodli eh, k eh, jak s těmi daty se smí zakázek. Někdo, kdo odveze auta, auto do opravny, by si mohl nechat přečíst všechna ta data, odejít si s fleškou dolů a když si ta data a když si pro to auto za tři dojde, tak si tam zase může ta data zpátky nahrát tak, aby ten servis vůbec neměl přístup k některým údajům. Tahle základní pravidla mohou být taková, které budeme muset stavit u robotu. Čím víc oni to budou umět a čím víc budou být propojeni, propojené, tam uh, také půjde o tohle. Čili je třeba mít, o, mít pravidla o tom, eh, co a jak se smí používat. Další věc. spíš taková politická. Hovoříme o povolení, nebo hovořili jsme o povolení robotu k nakladání s údaje mi napadá, pokud jde o ty programy, které jsou tam nahrané, co může ten počítač a co nemůže, tam si myslím, že eh, musíme něco eh, tady změnit. Protože eh, nějaké nové auto může být dnes uvedeno na trh bez zveřejnění softwaru. V Německu eh, jsme se to teď dověděli u eh, skandálu s Volkswagenem. Ty lidé to velmi dobře věděli. A, a ti odborníci vlastně nejsou schopni zjistit, že ten software klame. Jsou schopni odečíst akorát ten výsledek, kde ten software tvrdí, Eh, nepřekračuje nějaké eh, emise eh, škodlivin. Takže teď v Německu budeme říkat, že je třeba zveřejnit software a je třeba ho zkontrolovat. Když už nemůžeme kontrolovat ty výfuky, u, tedy plyny u výfuku, tak musíme kontrolovat ten software. To je otázka a připuštění robotu. A sice, eh, že eh, abychom, eh, že je třeba, abychom měli možnost zkontrolovat úředně právě obsah toho zařízení a toho, co ti roboti mohou. Jinak ani nebudeme vědět, jestli se to dá vypnout a co to skýtá. Já souhlasím s tímto. Souvisí to s transparentností a, a důvěrou, o kterých jste uh, hovořila. I my? Von Winsberger. Sorry, apologies. Thank you. Um, I wanted to just... Děkuji. Já eh, jsem jenom chtěla říci, že vlastně souhlasím s tímhle stanoviskem. A naprosto souhlasím s tím, že robot je nástroj a e, neměl by se úplně stát e, člověkem, který má práva a povinnosti ono je vlastně skoro absurdní představit si, že vytvoříme robota, který by vlastně měl být takovým to naším otrokem, potom mu dáme práva povinnosti a potom chceme, aby se vlastně vrátil zpátky do role otroka. E, ještě se vrátíme k těm testovacím zónám, kde můžeme otestovat roboty. Tady jde vlastně o pochopení interakce mezi lidmi a roboty. Ale vlastně tady testujeme také to, jaká, jaké jsou ty etické otázky, na které musíme nalézt odpovědi, jaké jsou otázky eh, zodpovědnosti a ručení, které jsme nepředpokládali, a jak vlastně můžeme tedy experimentovat eh, eh, tyto různé otázky v těchto jasně vymezených zónách. Řekněme třeba restaurace, kde vám mohou přinášet jídlo roboti a řekněme, bylo by to něco ve stylu eh, takových klinických eh, testů, eh, než se nějaký robot uvede na trh. My jsme tady měli několik velmi užitečných návrhů, ale teď už opravdu uzavírám debatu a já nyní musím dát slovo Žánu Ivu Ivsi Ledeo, který je zpravodajem parlamentního shromáždění Rady Evropy. Pochází z Francie a bude hovořit o své nadcházející zprávě o stavu eh, umělé inteligence. Děkuji, paní předsedkyně. Já pro parlamentní schromáždění Rady Evropy působíme jako obecný zpravodaj pro vědu a technologii a právě e, teď mám zprávu na téma technologická konvergence, umělá inteligence a lidská práva. Zabýváme se lidskými právy v souvislosti s umělou inteligencí, netolik ještě zprávy robotů. Zaměřili jsme se spíše na tu první část. Ale jak jste říkala, paní předsedkyně, roboti přicházejí, jsou stále eh, více polivalentní. Eh, člověk si vlastně zvyšuje své schopnosti díky využití robotů, strojů či softwaru. A vyvolává to více otázek než odpovědi. Vy jste to, Mady, sama říkala. A my se tedy snažíme přemýšlet o eh, otázkách, které v této souvislosti vyvstávají. Jednak eh, vše, ten vývoj se zrychluje kvůli kombinaci různých technologií. Dříve eh, se jednalo o oddělené technologie a dnes, eh, jak už o tom říkala paní Nevežans, máme technologie, které jsou konvergentní, nano, bio, kogno a info, to znamená všechny vědy se navzájem prolínají. V důsledku této konvergence zaznamenáváme eh, vlastně rostoucí propojení mezi životem eh, inženýrů a životem těch strojů. Robot nebude hm, jenom strojem. Je tedy velká konvergence mezi tím, co bylo dříve přírodní, tedy životem, a mezi tím, co je umělé. A eh, robot tedy vstupuje do soutěže s člověkem protože je dnes schopen eh, automatického učení na základě zkušeností, stává se autonomním, má velkou paměťovou kapacitu a také možná určitou formu nikoli svědomí, takovou umělou formu, je prostě už schopen se učit. A bude se to používat v různých expertních systémech, vojenského velení, Může se to využívat v pomoci s diagnózou a rozhodováním, při posuzování rizik, při finanční správě, v uzna, rozeznávání eh, jazyka, rozeznávání obličeje a v Japonsku už také jsou stroje, které jsou schopny rozpoznávat emoce. A všichni experti se shodují na tom, že dnes Především eh, je charakteristické, že se ty aplikace rychle vyvíjí. Někdo se tady ptal na výzkum, pan Shanahan tady hovořil o tom výzkumu. Samozřejmě je možné, že do budoucna se bude jednat třeba o otázku toho svědomí, ale nás především zajímá ten aplikovaný výzkum. A ten aplikovaný výzkum se vyvíjí tak rychle, že eh, dnes eh, možná roboti už mají nějakou moc, která by měla být odebrána a ty inteligentní stroje, jak o tom hovořila paní Rosy, jednají prostřednictvím svého softwaru, ale máme vždy možnost vypnout tento software. To je otázka, kterou si musíme položit. V Radě Evropy jsme se chtěli zabývat tou otázkou lidských práv, a to ve dvou částech. První částí je umluva 108 Rady Evropy o ochraně údajů při automatickém zpracování údajů. Některé údaje jsou citlivé a je třeba zajistit práva. A zvláště ty uh, údaje velkého objemu, mega údaje, jsou dnes mm, možností eh, ovlivnit občanské svobody a způsobit diskriminaci. Takový je alespoň náš názor. Uh, Evropský parlament v roce 2016 už přijal právní předpis v této věci a můžeme si položit otázku, zda ten nový technologický vývoj už nepředehnal vlastně ty právní předpisy z roku 2016. Eh, ty otázky automatizace zatím řešili experti ve svých oborech. To automatické učení dnes vyvolává různé otázky, protože to řešení se objevuje přímo ve stroji, člověk vlastně jenom eh, pomáhá tomu algoritmu k řešení. A to je případ třeba toho, že počítač rozpoznává vlastně jazyk nebo vyjadřování. Při zpracování těch megadat eh, je možné vlastně eh, provádět i mikrotransdigitální zpracování a je možné potom profilovat osobu nebo kolektiv. A toto profilování, které už je dnes technicky možné, umožní mnohem jistěji než lidskými operacemi vymezit rasový původ, politické názory, případné zdravotní problémy, náboženské vyznání, eh, sexuální orientaci a případně nejrůznější porušení zákona a všechno, čeho se člověk dopustil eh, při životě ve společnosti. Záručení práv tedy je součas, důležitou součástí tohoto oboru, protože tady jsou třeba digitální stopy, eh, které potom se používají při vyhodnocení způsobilosti pro půjčky, klasifikaci eh, uprchlíků nebo při najímání určitých osob do pracovního poměru. Takovéto digitální stopy Eh, tedy eh, by také měly být chráněny, protože dnes ty nové postupy umožňují stále rychlejší dedukci. Dnes tedy i v tomto okamžiku, kdy to říkám, a teď mluvím spíše jako vědec než jako politik, nejsem si jist, že budeme schopni vlastně v profilech skupin eh, vlastně rozlišit, kdo je kdo, protože nemám, nejsme schopni rozlišit ty eh, matematické modely, ale když přejde internet věcí, tak tyto eh, otázky se objeví znovu. Vidíme to už teď v zemědělství kdy třeba schromažďování údajů o zemědělství zemědělskými stroji umožní eh, obslužným firmám pak tyto údaje prodávat, eh, přestože patří určitým osobám, ale ty osoby ani neví, že to je jejich vlastnictvím. Je tady tedy otázka vlastnictví údajů, o tom už se hovořila, otázka souhlasu, otázka uchovávání těchto údajů, to jsou velice problematické věci. Druhé eh, téma po těch osobních údajích to je téma vazby mezi strojem a člověkem. Ta vazba mezi strojem a člověkem, Euroscience k tomu uvedl konkrétní příklad eh, v oblastech, kde dochází ke konvergenci mezi biologií a pokročilou technologií. Eh, dospívá se vlastně k Eh, zobrazení mozku, máme funkční magnetickou rezonanci a je možné vizualizovat některé části mozku a možná do budoucna bude možné takto vizualizovat i některé myšlenky. To znamená, že pomocí aktivace některých částí mozku bude možné zjistit, jaké, jaké neurony se používají a jak vlastně eh, se formují eh, naše myšlenky. A všechny tyto otázky eh, vlastně vyvolávají obecné otazníky, které se musíme snažit řešit legislativně. Myslím si, a uvedu to ve zprávě, která velice doplňuje zprávu Madi Delvo, protože my se nezabýváme úplně tím tež, myslím, že je třeba aby vliv vědy a technologie na společnost byl eh, lépe parlamentem eh, vyhodnocen. Zatím si neuvědomujeme dostatečně rostoucí dopad vědy a technologie na velkou část našich společenských problémů což znamená, že je třeba uspořádat, já jsem rád, že tak tady činíte, slyšení nebo semináře, diskutovat o tom se společností. Pokud o tom nebudeme diskutovat se společností, tak dojde k takovému rozchodu se společností v této oblasti. Je třeba dělat osvětu, je třeba lépe obeznámit lidi s těmito otázkami. Například informovat o hodnotě údajů a o možnosti jejich využití. Eh, tak abychom se získali důvěru. Mady Delvo o tom před chvílí hovořila, důvěru spotřebitelů, protože nebudeme schopni filtrovat všechny tyto informace a ty mega údaje dnes představují problém, který už nelze řešit jenom technologicky. A pokud se občan do toho nezapojí, tak prostě tady bude rozkol eh, mezi námi a občany. Také je třeba zamyslet se na novými regulačními mechanismy vzhledem k rychlosti eh, pokroku vědy a technologie. Paní Nevyžans tady zmínila věc, kterou považuji za důležitou, a sice, že před 20 lety jsme dělali nějaké zákony, které měly trvat. Dnes v oblasti bioetiky eh, vlastně teprv zjišťujeme, jaký je technologický vývoj. A pak třeba to nařízení, myslím 849 EU, je nařízením, které přetrvá? Ne, ne, neměli bychom mít nějaké na, biologicky rozložitelná nařízení, tak jako v oblasti bio, biotiky nebo ve francouzském parlamentu, kdy třeba ve francouzském parlamentu teď máme zákony, kde se říká, že je třeba je znovu přeskoumat za pět let. To znamená, do budoucna máme, budeme mít eh, člověka, jehož kapacity budou navýšeny a je tedy třeba řešit různé záležitosti. Například možnost jednotlivce mít nebo nemít schopnost podřídit se technologiím, které vylepší jeho výkonnost. Hovořilo se o tom v souvislosti s EPO a s dopingem. Ale pak tady jsou i další věci, které se obývají nejen v oblasti sportu, ale také v oblasti práce. Když eh, vlastně je schopen eh, odstranit nedostatky člověka, eh, bude to přijímáno společností. Ze začátku to bylo přijímáno dobře, ale je také třeba zvažovat o tom to rychle, protože zákonodárci by potom mohli zaostat za technologickým vývojem Eh, protože samozřejmě ten eh, rozvoj těch technologií má finanční přínosy. Viděli jsme to eh, v oblasti výpočetní techniky i jinde. Je tady otázka odpovědnosti. Vy jste už tuto otázku několikrát nadnesli. Otázka právní jistoty otázka také subjektivity právní eh, robota a myslím, že než se budeme zabývat právní subjektivitou robotu, měli bychom se především zabývat lidskými právy a nerovnostmi, jaké může tato technologie způsobit. Eh, vlastně vymazání hranic mezi člověkem a strojem ukazuje, že eh, tento humánní vnímání je nezbytné Potřebujeme to i z hlediska reprezentativní demokracie v parlamentu v Německu, v Bundestagu. Máme úřady, které také se na tomto eh, které se tím zabývají ve francouzském parlamentu. Také máme výbor, který se týká eh, technologických voleb. Ve Finsku je to eh, výbor pro budoucnost, ve Švédsku. Ale řada zemí v EU nemá žádný takovýto orgán pro posuzování technologií v parlamentu. To znamená, že vlastně se nepředchází e, tomu vývoji, ale je to třeba se tím zabývat, protože to téma je složité a je to vidět i v této diskusi a tato témata potřebují být zpracována ještě předtím, než se začnou tvořit právní předpisy. Konečně etické hodnoty ty je třeba potvrdit je třeba zapracovat prevenci, bezpečnostní mentalitu, e, dále rozlišení regulace podle dotčených odvětví, výzkum, péče, ekonomická aktivita a je samozřejmě neustále pr- e, pracovat na e, přínosech a rizicích. EU dává do robotiky hodně peněz. Zároveň se musí zabývat i riziky vývoje robotiky a umělé inteligence. To neznamená, že bychom měli být nečinní. Někteří naši kolegové vždy, když hovoří o opatrnosti, volají po různých moratoriích. To ne. Znamená to, že ještě než budeme tvořit právní předpisy, musíme toto zvážit a myslím si, že eh, eh, Evropský parlament má tedy úřad pro posuzování technologií. Eh, je to tedy STOA v Evropském parlamentu a právě i ona by se měla pustit do této práce, takže na závěr bych chtěla říci, že je bez pochyby třeba uvažovat, a já tady nemám nějaké přichystané řešení, ale v oblasti lidských práv jsme měli třeba umluvu z Ověda. To byla dobrá umluva, byla citována už v 90. letech. Týkala se pouze biologie. tak to rozšíření oborů i na jiné obory než biologie možná by mělo znamenat, že bychom měli zvažovat vlastně podstatu o vědecké úmluvy a roz, měli bychom to možná rozšířit na všechny tématiky, včetně tedy eh, robotiky. A na závěr bych chtěl ještě říci, že to, co dělá EU v této oblasti, je významné a my na Radě Evropy v oblasti lidských práv děláme něco, co tu vaši činnost může doplnit a doufám, že s těmito dvěma zprávami a spolu s parlamenty členských států se nám podaří v Evropě dospět k tomu, že velice rychle eh, probereme tyto technologie a zamyslíme se nad aplikacemi, které někdy možná se nám trochu vymykají z rukou. Děkuji. Merci, merci. Děkuji mnohokrát, eh, pane Ludeu za tuto zajímavou prezentaci. Rada Evropy je samozřejmě takovým eh, vůdcem všech našich zemí. Už máme opravdu velké spoždění, takže já hned dám slovo paní eh, Künast, aby nám um, řekla, co si o tom všem myslí Bundestag. Ich will es, äh, kann es an der Stelle Já eh, si myslím, že v tuhle tu chvíli k tomu nic úplně eh, zásadně nového nemáme. My máme v spolkovém sněmu eh, digitální výbor, který pořádá hodně slyšení a hodně zahraničních cest, ale vlastně mm, v žádné z těchto oblastí nemá vedení. To je v podstatě takový strukturální problém, protože mm, se věnujeme hodně tématům, které spadají spíše pod můj výbor, tedy právní výbor. Potom máme také výbor pro vnitřní záležitosti, který vlastně se věnuje mm, oblastem ve své eh, zodpovědnosti. Potom máme také mm, dopravní výbor, který se věnuje do, dopravní infrastruktuře, ale právě také digitální infrastruktuře. Tam se teď v tuto chvíli zabýváme budováním širokopásmého připojení k internetu a rozšířením <clears throat> tohoto připojení do e, dalších regionů. Takže vlastně celý ten, ten technologický vývoj a komunikace strojů předpokládá, že samozřejmě věci fungují, že internet funguje a tak dále a že to je uplatnitelné všude. Pokud máme eh, v, ve venkovských pros, ve, na venkově, řekněme, třeba nějaké černé díry, pokud tam máme také černé díry, co se týče třeba poskytování zdravotní péče a podobně, možná tam vůbec nejsou k dispozici počítače, takže eh, třeba lidi v tomto regionu tolik nezajímá, nezajímají otázky robotiky. Uh, my v Bundestagu se tedy věnujeme nejrůznějším digitálním otázkám, ale nejsme prostě tak daleko, abychom už měli nějakou centralizovanou eh, debatu o robotech a strojích. Právě proto jsem přišla i dnes na toto slyšení, abych se inspirovala. Hmm, děkuji, ale určitě řekněme starost o přístup ke všem těmto novým službám, to řekněme nevyřešíme v Evropském parlamentu, ale určitě to je věc, která nám všem leží na srdci. Máme zde dnes také pana Pudlovského, který předsedá výboru pro digitalizaci v polském parlamentu. Takže my si nyní vyslechneme to, co se děje v Polsku. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, rád bych se s vámi podělil o několik myšlenek o tom, jak eh, se věnujeme tomuto tématu v Polsku. Nejprve bych ale chtěl říci, že pro mě bylo velmi zajímavé vyslechnout si dnešní rozpravu, eh, vyslechnout si, co na jiných místech lidé už definovali jako roboty. Mě třeba zaujalo, že vy jste říkala, že pro vás robot nikdy se nemůže stát člověkem, nikdy by jej nesměl nahranit. My tedy potenciálně tady hledáme služebníky, aniž bychom eh, se potýkali s pocitem viny, který třeba někteří lidi mají, pokud si nechají sloužit jinými lidmi. V Polsku roboti, kteří fungují tedy v reálném světě, mm, se tedy řídí zákony, eh, které mm, platí pro všechny jiné stroje. Tedy eh, slouží eh, těm eh, lidem, kteří eh, mají zákonné právo kontrolovat jejich provoz. Máme roboty, jako jsou třeba různé automaty na prodej nápojů třeba. A v tuto chvíli vlastně tam do toho vstupují určité občanskoprávní vztahy. To znamená, řídí se to tedy občanským právem. To tedy platí i pro automaty nebo pro stroje, které mají umělou inteligenci. Potom máme také bankovní zákon, který popisuje, jak se zpracovávají údaje. A my věříme, že umělá inteligence se musí teprve dostat do fáze, kdy se zaměříme na roboty. Nikdo ještě nezmínil autopiloty, které už dnes využíváme. To je forma umělé inteligence, eh, kterou eh, vlastně máme v letadlech a všichni eh, akceptujeme rizika s tím spojená, když nastupujeme do letadla. Takže to je určitě důležité pro ten proces. Jakákoliv zlepšení se vždy pojí s určitými náklady a to určitě bude platit i pro tuto oblast bohužel vždycky, když něco zlepšujete, eh, objevuje se také potenciál pro chybu. A ta může být bolestivá. Můj výbor se zaměřuje na digitalizaci, věnujeme se také mm, vesmíru, kde vlastně, mm, respektive, pardon, máme prostor, kde Eh, může být eh, jakýsi, jakýmsi zdrojem našich, naší inspirace, myšlenek a My tedy vycházíme z mezinárodního eh, práva týkající se vesmíru a to vlastně by platilo i zřejmě naší inspirace mezinárodním právem pro robotiku. Já možná úplně nesouhlasím s paní Kinastovou. Já si myslím, že to riziko není tak obrovské. Největší riziko se asi pojí s používáním databází. Myslím si, že ne, nedojde k tomu, že by eh, roboti, kteří nám pomáhají, eh, nám opravdu ubližovali. Děkuji, pane eh, Podlovsky. Pokud tomu rozumím, tak vy máte speciální zákon o robotech. Ne, ne, ne, speciální zákon nemáme. Eh, Roboti pod nás spadají prostě pod zákony, které se věnují strojům. Nyní eh, dám slovo panu Juanu Ramonu Represa Fernandezovi ze španělského senátu. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Já budu velmi stručný, budou mi stačit dvě, tři minutky. A nejprve bych chtěl poděkovat za pozvání eh, španělského senátu eh, který já tady dnes zastupuji. Chtěl bych poděkovat všem panelistům a poděkovat za to, že hovořili velice jasně a přesvědčivě. Uh, paní Rosy, pan Shanahan, paní předsedkyně a další, a to vlastně všech se týkají ty mé díky. My se zabýváme také nějakým, nějakou regulací vztahů Eh, společnosti s robotikou a umělou inteligencí. Je nepochybné, že nás ještě čeká dlouhá cesta, ale času je stále méně a myslím, že to skutečně eh, se ubírá mílovými kroky. Je jasné, že eh, způsob, jakým se to bude řešit v právu, ať už občanském, trestním, pracovním, se bude podstatně měnit. Ovlivní to také e, otázku třeba boje proti terorismu, bezpečnosti, e, převozu vozidel, lékařství, životního prostředí, hovořilo se i o zemědělství a tak dále. To znamená, jde především o to, abychom se zabývali právními a etickými důsledky pokroku v robotice v rámci existujících právních systémů v Evropské unii a abychom položili základy rámce jakéhosi robotického práva v Evropě, tak abychom dosáhli určité jednotnosti. Eh, impulzem, nebo impuls by měl být nějak definován, protože robotika, myslím, už není žádnou eh, sci-fi. Dnes je to realita je tedy třeba o tom přemýšlet a je třeba eh, to nějak regulovat. Eh, je nezbatné studovat a dopodrobna diskutovat budoucí občanskou i trestní nebo případně jinou odpovědnost myslím si, že je třeba o tom diskutovat, protože to samozřejmě bude důležité pro budoucnost, která není tak vzdálená. Na závěr bych se chtěla ještě stručně zmínit o tom, že nedávno ve Španělsku vzhledem k politické a institucionální situaci, která je tedy provizorní v současné době a už to trvá téměř rok, tak eh, zatím v parlamentu nebyla zahájena diskuse o těchto otázkách, ale doufám, že velice brzy, během několika dní, bude tedy jmenován předseda vlády Mariano Rachoj a že potom tedy zahájíme už běžné volební období a budeme mít možnost dopodrobná studovat toto téma. To je z mé strany vše, děkuji. Děkuji, pane Fernandezi. Já tedy Španělsku přeji eh, návrat normality a Vy zřejmě také se budete inspirovat prací Rady Evropy a Evropského parlamentu. Chce někdo zareagovat na řečníky posledního panelu? Já si myslím, že už máme za sebou opravdu dlouhé odpoledne, takže já bych vám všem ráda poděkovala za to, že jste mezi nás přišli, za to, že jste se účastnili těchto prezentací. Tohle vůbec není konec naší práce. My v Evropském parlamentu hovoříme o předkládané zprávě, předkládáme pozměňovací návrhy. Ve chvíli, kdy ta zpráva bude hotová, začne nová fáze. Jednak eh, budeme pokračovat v rozhovorech a já jsem vděčná eh, poslancům a senátorům z vnitrostátních parlamentů za to, že mezi nás tedy přišli, že jsou otevřeni eh, takovémuto dialogu mezi parlamenty, mezi vědci a inženýry. Já si myslím, že to je opravdu všechno užitečné, protože Zatím nemáme odpovědi na všechny otázky. Také jsem si jistá, že nastanou nové otázky. Děkuji tedy mnohokrát, děkuji také našemu politickému oddělení za organizování tohoto workshopu, děkuji tlumočníkům a nyní vám přeji šťastnou cestu domů a doufám, že se znovu sejdeme a budeme hovořit o stejném tématu. Děkuji. Yeah, no? Ohne Pause, ohne, ohne Pause, immer da durch.